Morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velice rád, že tady jste se sešli v takto dobrém počtu na našem zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dnes mám za úkol nahradit paní Gresle a doufám, že mi odpustíte nějaké ty chybičky při mé předsedání, činnosti, co být předsedy, budu se každopádně snažit. Nejdříve vám chci sdělit, že máme tlumočení ve všech relevantních jazycích a ještě musím varovat kolegy a i jiné řečníky, zejména z um, účetního dvora. Nechceme žádnou politickou nekorektnost. Pouze politickou korektnost si přeji. Doufám, že nikdo eh, nepromluví proti přijetí pořadu jednání. Protesty nevidím, je tedy tímto přijat. A dále vás chci informovat, že první bod pořadu jednání, tam ještě nám schází zpravodaj pan kon. To je tedy bod číslo 3 na pořadu. Jednání údajně se nachází někde v tunelu bruselského metra z důvodu dopravních zácp, ale doufáme, že se brzy dostaví. Začneme tedy následujícím bodem pořadu jednání a nejdříve dávám slovo váženému kolegovi panu Russovi. Je zde, ano. A mám vám říci, že byste se měl omezit na 5, 7 až 8 minut a jakmile dorazí pan Kun, tak víte, že už váš čas vypršel. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo. A vážení členové tohoto výboru, já jsem zde z um, jednotky z oddělení pro zahraniční politiku a mám se věnovat kapitole 10 a vyhodnocení eh, správních výdajů, zejména z pohledu ESVČ. Vyhodnocení ve výroční zprávě za rok 2017 je pozitivní a eh, správní výdaje nejsou ovlivněny chybovosti zjištěná chybovost se pohybuje na úrovni půl procenta. Toto hodnocení se zakládá na eh, eh, vzorkování určitých transakcí, které provedl ESVČ a zjistili jsme u těchto transakcí, že jedna je eh, postižena nekvantifikovatelným chybou a tam se jedná o nepřítomnost písemné dohody o finančních ujednáních s protistranou, tedy s tou organizací, s níž k dohodě došlo. Jinak eh, jsme nezjistili, že by u ESVČ ještě byly nějaké problematické záležitosti. Rovněž jsme se dívali na následné kroky týkající se obecních doporučení z předchozího roku a zjistili jsme, že například náhrada pro e, nepřítomnost doma, že vše bylo tedy dorovnáno. Kromě toho e, u ESVČ, e, pane předsedo, Vážení členové výboru, jsem k dispozici, pokud bude třeba něco vyjasnit a jinak vám děkuji za pozornost. Já vám děkuji. A nyní předávám slovo paní vysoké představitelce a ještě předtím bych vás chtěl ujistit, že my si skutečně velice vážíme, že jste se zde dostavila takto bezprostředně po vaší cestě a vaše tedy ještě mladá instituce, dozvíme se o ní víc, jak si počíná a jak si radí. Děkuji vám, pane předsedo. Já se budu snažit tohoto času využít maximálně možným způsobem a zároveň využiji toho, že pan Kohn tady ještě není a tedy svůj čas využijí k tomu nikoli pouze, abych se věnovala e, rozpočtu, ale mám zde Helgu Schmidt a Jenna Kodivito a na ně odkážu, pokud budou ještě nějaké otázky, které se týkají techničtějších záležitostí. Především však se domnívám, že se jedná o výbornou příležitost, abychom se podívali trochu s takovým obecným přehledem na to, co poskytujeme, jak se dá vše zlepšit a jak to vypadá do posud. Zdravím všechny přítomné, děkuji rovněž i těm, kteří dnes zde nemohou být z různých důvodů přítomni, ale poslali své otázky písemně Máme za sebou další skvělý rok. Naše ESVČ se stává silnější, účinnější a poskytuje lepší hodnotu eh, za ty prostředky, které má k dispozici. Je to náš poslední společný rok, tedy bych k tomu ráda donala, že jsem sama svědkem toho, jak naše zahraniční politika zraje a zároveň ty výzvy neustále rostou. K tomu dochází jednak díky eh, našim velice angažovaným zaměstnancům. Máme výborné lidi. Víte, že právě EU má diplomatickou síť, která patří k nejhustším ve světě. Zároveň musím poděkovat všem, s nimiž spolupracujeme a mezi ně patříte i vy. I vám výslovně děkuji. Je dobré, že i vy nám pomáháte, jak lépe řídit naši práci a zároveň ji doplňujete i ze své strany. Tedy tady využívám této příležitosti. Ono se jedná o poslední absolutorium a děkuji výslovně parlamentu. Pokud se tedy neustále zlepšujeme, jak to pan Ruso popsal, v tom, jak řídíme tuto poměrně mladou ještě službu, která vznikla před několika lety, tak je to právě díky vzájemné spolupráci. Musíme Um, uspokojovat rostoucí poptávku jak ze strany občanů, tak i partnerů, totiž abychom se více zasazovali za usměřování konfliktů a zároveň prosazovat jak teoreticky, tak i prakticky lepší spolupráci, která nebude těžit z konfliktu či ani z nezdravé konkurence, ale spíše z principu OSN a vzájemného debatování, vysvětlování. Dnes často slýcháme, že politika je dnes politikou síly a my to tak nechceme vidět. Nechceme vidět pouze eh, politiku typu nula která má toho vítěze a poraženého. My jsme se poučili už od dob druhé světové války, že se jedná o dokonalý recept eh, k tomu, jak vše prohrát. My sami jsme zažili, jak to může dopadnout. Eh, slabost eh, našich sousedů je naší slabostí a naopak uvědomujeme si, že globální záležitosti, jako například migrace a klimatické změny lze řešit pouze partnerskými vztahy a spolupráci. Uznávají to i ostatní a stále více chtějí spolupracovat s EU, co by s důvěrohodným a mocným partnerem. Možná my sami to často takto nevnímáme, ale ujišťuji vás, že ostatní ve světě ano. Za několik posledních měsíců mám pocit, že Evropa ještě posílila. Vezměte si eh, udržitelný rozvoj či boj s klimatickými změnami. Naši partneři to velice zřetelně vidí a uznávají, že cesta k pracovním místům a dlouhodobému růstu nesmí být na úkor poškozování klimatu. A máme stále více partnerů, kteří s námi chtějí spolupracovat i v otázkách bezpečnosti. Vidí přidanou hodnotu zabývat se touto otázkou. Nikdy nevylučujeme, že by mohlo dojít k použití tvrdé síly, ale je to až ta poslední možnost. Nejdříve jednáme preventivně. Stále ještě zdokonalujeme vzájemné doplňování vojenských i civilních prostředků, reformu a dialog a v mírových procesech jsme tím upřímným zprostředkovatelem. Musím říci, že téměř všechny krize ve světě se vyznačují tím, že my jsme schopni hovořit se všemi stranami v nich eh, eh, angažovanými. Dnes eh, jsme ve srovnání se světem před čtyřmi lety ještě um, lépe rozpoznatelní jako někdo, bez něhož se neobejde zahraniční světová politika. Chci zmínit dvě záležitosti, kde jsem zejména vděčná minulý měsíc jste eh, přesvědčivou většinou odsouhlasili, že se má, aniž by byly nastaveny další podmínky, opět navrátit podpora eh, záchranné organizace pro Palestinu. Nejedná se o charitu, nejedná se o nějaká eh, pocitová Eh, kritéria, je to v zájmu všech Evropanů. Investování do škol pro palestinské děti, ať už v Jordánsku, v Libanonu nebo v Gaze, je jedním ze způsobů, jak předcházet radikalizaci, zoufalství a rovněž i potažmo destabilizaci a konfliktu. A ještě jedno poděkování mám pro vás, to je úplně jiné téma a došlo k němu nedávno, totiž strategické komunikace. Díky vaší podpoře jsme ufinancovali 16 nových pracovních míst, v roce 2017 zvyšili rozpočet pro delegace a i financovali konkrétní zákroky proti dezinformacím. Vám je to známo ještě lépe než mně, nakolik je to relevantní jak v rámci EU, tak i směrem ven z EU a před volbami. Tři eh, skupiny pracovní proti eh, dezinformaci se zabývají nikoli pouze tím, co už bylo, ale spolupracují i s partnery eh, zejména východního partnerství, tak toto všechno začalo, ale dnes stále více i na Balkáně na Středním východě a v Africe. Například, když jsme měli summit východního partnerství či e, nová cesta kulturního dědictví v západním Balkáně, to vše jsou hmatatelné důkazy na plody stále vyšších investic. To vše s vaší podporou vyslovně vám děkuji a rovněž chci ještě předat i poděkování našich partnerů takové dva příklady, které jsou důkazem naší plodné spolupráce. Mně nikdy nepřipadá, že absolutorium je nějakou zkouškou. Nikdy to nemá být konfrontace mezi institucemi. Má to být naopak příležitost, díky níž i já jsem schopna promyslet, jak postupujeme, případně se zlepšit a zamyslet se nad rozpočtovými prostředky. A takto společně a právě i s mým týmem jsme ochotni provádět vaše doporučení a tady už je to naše poslední příležitost, ale ráda bych pokračovala v této tradici. Pokud máte nikoli pouze otázky, ale i návrhy, jak lze to či ono zlepšit s tímto omezeným rozpočtem, uvítám je. Současný rozpočet obnáší necelých 9 milion eur, je to tedy velká výzva zvládat ten objem práce 7 tisíc našich pracovníků deno, denně v rámci 940 delegací po celém světě dělá, co může. A to samozřejmě znamená, že musíme pracovat účinným způsobem. Objem práce se rozhodně nezmenší, rozpočet nenabobtná, proto musíme dělat, co můžeme. A právě proto je důležité i jak se ke všemu staví e, účetní dvůr. Děkuji výslovně Pětru Lusovi z účetního dvora za jeho zprávu a i dají panu Kolnovi, který k nám brzy přijde. Ono je to díky spolupráci a neustálemu zlepšování práce, že můžeme dosáhnout i na vyšší standard činnosti ESVČ jak z pohledu dosažených výsledků, tak i pracovního prostředí pro naše zaměstnance. Co pro mě znamená lepší služba ESVČ? Účinnější a zároveň rovnější. Například jsme provedli rozpo- doporučení, aby všichni stážisté byli placeni přiměřené um, výdaje či denní náhrady. E, tam je více než milion eur na to vyhrazen. My jsme to restrukturovali, jsou to vysloveně mladí lidé a máme například mladé univerzitní absolventy, kteří jsou přiměřeným způsobem i ohodnoceni. Někdy vše zabere trochu více času. Doporučení znělo genderová rovnováha a tam dosahujeme pokroku a jsme odhodláni v tom pokračovat. Tady vidíte, my jsme živoucím důkazem dvě ženy a proto určitě na to nezapomeneme. Eh, procentní podíl už obnáší 50% mezi zaměstnanci a zatím sice je to příliš nízké eh, v těch manažerských pozicích, Devět ze sedmnácti nově jmenovaných však jsou ženy a i mezi velvyslankyněmi se počet žen zvyšuje. Máme dvě pracovní skupiny, jednak na kariérní rozvoj i na genderové možnosti a e, u rovných příležitostí máme tedy nového zaměstnance, který konkrétně se tou záležitostí zabývat rovné příležitosti pro všechny zaměstnance. A genderová rovnováha to není pouze otázka spravedlnosti, je to i otázka zlepšování obecné kvality našich zaměstnanců odbourávání jakýchkoliv překážek, které se mohou vyskytnout, tak aby každý dosáhl na to, na co si zaslouží kariérně. A Dodám k tomu, že podobným způsobem jednáme i v otázce generační. Chceme, aby každá věková skupina měla stejné příležitosti konkrétně. Eh, I ti, kteří teprve kariéru začínají, možná tady to bude trochu politicky nekorektní, ale tak přece jen se nám vynořil z tunelu náš zpravodaj. Výborně. Chápu vaše spoždění, já pocházím z Říma. Tedy například eh, diverzita mezi našimi zaměstnanci. Tomu taky přikládáme velkou váhu, tedy nikoli pouze muži a ženy, ale nevím, zda to bude politicky superkorektní. Nechci, aby to dopadlo tak, že budou pouze šedesátníci u nás nakonec, že to dopadne tak. Chceme mít mladé zaměstnance. A přesně pro zlepšení pracovního prostředí a našich pracovních podmínek. Obecně jsme zavedli takový balíček, na němž nám velice záleží, totiž proti eh, sexuálnímu obtěžování, proškolujeme naše zaměstnance. A ještě jedna věc, která se týká našich zaměstnanců. Já si velice přesně vzpomínám, jak jsme loni hovořili, že by bylo dobré mít více zaměstnanců vysílaných členskými státy. To se ukázalo jako opravdu nezbytné v otázkách bezpečnosti. Dvě třetiny národních expertů to jsou buď vojenství, vojenští, vojenští e, pracovníci, anebo se zabývají krizovým managementem, tam je jich 106 a e, to je 24 Mnoho naší činnosti v oblasti bezpečnosti a obrany by nemohlo být vykonáno. A my tam zvyšujeme úsilí, jak v krizovém řízení, tak i v obraných záležitostech. A museli jsme, neobejdeme se bez příslušných odborníků a ti byli vysláni našimi členskými státy. Hodně naší práce by nebylo Hodně práce by bez nich nebylo možné. Ehm, spolupracujeme také s Evropským parlamentem. Co se týče bezpečnosti strategických komunikací, máme hodně vyslaných vnitrostátních odborníků, kteří se věnují těmto otázkám. My ale souhlasíme s vaším doporučením, že potřebujeme mít odborníky v rámci naší služby. Mm, my teď vlastně máme přístup snižovat počet eh, vnitrostátních odborníků a navyšovat eh, počet eh, vlastních, takzvaně in-house. V tomto roce jsme předložili druhý výroční eh, tendrový plán. Poprvé tentokrát také pro nízkohodnotové kontrakty. Mm, jde nám o zlepšování efektivity na všech úrovních. V minulém roce jsme také ustanovili přeskum, eh, přeskumný mechanismus, který vychází z redistribuce stávajících zdrojů a identifikuje taky potřebu dodatečných zdrojů, které potom zadáme eh, jako rozpočtové požadavky. Tady je důležité, abychom vlastně tyto, rozpoč- tyto prostředky měli, protože se musíme přizpůsobovat stále se měnícímu prostředí. Potřebujeme více lidských zdrojů, to už je něco, o čem jsme se bavili minulý rok. Tady jde jednak o bezpečnost našich zaměstnanců a druhé, za druhé o infrastrukturní věci. Díky vaší podpoře se nám podařilo posílit náš bezpečnostní infrastrukturní tým v Bruselu a vysíláme je také do delegací. Tady jde vlastně o bezpečnost na místě, která už se konkrétně projevuje. V roce 16 jsme měli um, asi 24, dnes jich máme dvojnásobek. E, kromě toho máme prostředky pro jakékoliv radové komunikace, um, vozidla, posílili jsme bezpečnostní školení, jak tedy v, v, na hlavním štábu, tak v delegacích. Tady jde samozřejmě taky o to, jak přistupujeme k vysoce rizikovým destinacím. Stále ale potřebujeme více investicí v této oblasti a Vím, že mnoho členů Evropského parlamentu mělo tedy přímý eh, pozitivní výsledek eh, nebo zažili jej eh, při své práci. Mm, jak víte, bezpečnostní situace ve světě se nezlepšuje a my jako Evropská unie musíme být přítomně viditelní. A také, pokud tedy ne hlavně v těch oblastech, kde jsou bezpečnostní rizika. K budovám a infrastruktuře my jsme zaznamenali to, co říká účetní dvůr a parlament. Udělali jsme hmatatelný pokrok. Hmm. Jak v roce 2017, pokračujeme i v tomto roce 2018. To bylo možné taky díky hodně ehm, e, pracovníkům na smlouvy, které jsme takto najali, kontraktové pracovníky. Podařilo se nám zlepšit také informační systém o zprávě e, nemovitostí, Ono tohle je velmi relevantní u delegací. V minulém roce jsme zracionalizovali přítomnost Pacifiku a tento rok jsme uzavřeli evropskou delegaci v Salam, na Salomonových ostrovech, Šalomonových ostrovech a Nadále ale máme, jsme přítomni v jiných částech světa, například jsme otevřeli nové delegace v Mongolsku, v Kuwaitu, No Tohle to jsou oblasti, kde naše přítomnost je eh, eh, velmi důležitá. Od příštího roku budeme mít mm, taky, budeme muset mít diplomatické zastoupení ve Spojeném království, eh, takže mm, tahle mise potom bude pokrývat naše vztahy se všemi částmi Spojeného království. Kromě toho Eh, budeme muset také posílit delegaci do Iráku, protože v tuto chvíli eh, to, eh, tuto práci odvádí britská ambasáda. Naše služba má vlastně stejnou politiku jako komise. To znamená, že britští úředníci, kteří pro nás pracují, nebudou požádáni, aby rezignovali na své posty, ale britští eh, eh, státní příslušníci už nebudou moci pracovat na misích, tedy na těch delegacích, protože tady opravdu můžeme eh, vysílat pouze lidi, kteří jsou státními příslušníky členských zemí Evropské unie. Takže, jak jsem říkala, všechny, všechny tyhle věci vyžadují tedy finanční prostředky. My jsme investovali 6,8 miliard v minulém roce, taky na, eh, předpokládáme, že budeme potřebovat na otevření nové delegace eh, v Londýně a tak dále. Mm, ještě k rozpočtu chci eh, vyhlídnout do budoucna. Já vím, že tohle je udělování absolutoria, ale já bych přece jenom to ráda takto rozšířila. My jsme předložili ambiciozní návrh pro další rozpočet s 30% navízení zdrojů pro naši zahraniční politiku. Důvodem je, že evropská zahraniční politika v tuto chvíli pokrývá oblasti, které dříve nepokrývala. Před, před eh, pěti lety jsme neměli vůbec žádnou evropskou politiku vůči migraci a naše cíle ohledně bezpečnosti a obrany byly nerealistické. Takže tohle to jsou nyní velmi klíčové části naší každodenní práce. Kromě toho děláme hospodářskou diplomacii, co se týče obchodních a hospodářských dohod. Eh, odvádíme úplně novou práci, například co se týče kulturní diplomace a to bude pokračovat. Takže děláme stále více. A není to pouze eh, tohle mm, lidé budou potřebovat, aby Evropská unie chránila naše zájmy a hodnoty. A Evropská unie to může dělat způsobem, eh, jaký by žádný členský stát sám nedokázal. Je to mnohem efektivnější, tak to můžeme eh, efektivně vyjednávat s globálními eh, supervelmocemi, jako je třeba Čína a další. Mm, takže my prostě potřebujeme takto zastávat, reprezentovat zájmy a hodnoty Evropské unie. Potřebujeme k tomu mít zdroje. Pane předsedo, věřím, že jsem už hovořila dost dlouho. to, o čem jsem hovořila, mm, tady jde vlastně i o politické otázky, o otázky toho, jakým způsobem mm, řídíme svůj eh, přístup k celému světu. Takže eh, k tomu jsem se všemu vyjádřila a nyní se těším na vaše otázky a připomínky. Děkuji. Děkuji. Svůj čas jste využila velmi efektivně. Nyní podle parlamentního pravidla dám slovo zpravodaje, kterého vítám po té, co tedy dorazil i přes počáteční potíže s bruselskou dopravou. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za vaši trpělivost. Mnohokrát se omlouvám za spoždění. Každopádně, teď už jsem tady a budu pokračovat v Němčině. Děkuji mnohokrát. Paní vysoké představitelce, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišla. Generální tajemnice paní Schmidt eh, a panu Devitovi eh, také děkuji za to, že jste eh, přišli zodpovědět na naše otázky. Ehm, žádám vás o to, aby abyste tedy byli, měli trpělivost s tím, pokud se třeba budu ptát na nějaké věci, které už jste zodpověděli, než jsem dorazil. Mm, jak vidíte, eh, někteří kolegové nemohli přijít, protože dvě politické skupiny dnes mají velmi důležitá zasedání, eh, z toho důvodu tedy nemohli eh, se dostavit. Ve světě které se vyznačuje napětím a novými významy, výzvami. E, má tedy e, Evropská zahraniční služba e, nové role. Musíme tady se pobavit i o mm, částech světa, které nezastávají stejný pohled na hodnoty jako my. Vzniká multilaterální světový řád a my přeci jen v něm potřebujeme nějaké spolehlivé hodnoty. A e, vy zastupujete Evropskou unii na venek. Vaší role, paní e, Mogherini, je v podstatě být e, obličejem evropské zahraniční politiky. To je velmi důležité. A Eh, když se tedy podíváme na ehm, rozpočtový rok 2017, tam jsme měli ehm, několik věcí, které, na které chci mm, upozornit, protože byly velmi uspokojivé, dobré. Měli jsme, tedy dosáhli jsme pokroku v těch tendrech, kde eh, vlastně účetní dvůr před dvěma roky vám eh, to trošku kritizoval a co se týče IT, softwaru, školení a takže veškerá zlepšení musíme pochválit. Také regionální tendry které nejsou vždy jednoduché. Ehm, to, jak jste se snažili pokročit ku předu, to mohu pouze pochválit. Potom jste se snažili eh, eh, snížit ehm, náklady na ehm, tedy výdaje v oblasti budov. Eh, tady máme třeba Imogest a pohled na regionální centra v Evropě, regionálně to podporovat a synchronizovat tam tedy své síly. Takže tohle je vývoj, který jde správným směrem. Ukazuje to, že vnější služba eh, bere vážně doporučení eh, výboru KONT. A já bych se tedy zeptal, eh, tyto pilotní, politiky, pilotní projekty těch regionálních centrů, dalo by se to rozšířit na další centra hm, v Evropě? Jaké jsou plány vnější služby ohledně analýzy že se vyplatí spíše, tedy delegace kupuje nebo, nebo ty eh, nemovitosti spíše pronajímají. Eh, tady jde taky samozřejmě o otázku eh, důvěryhodnosti a mm, z toho důvodu je důležité poskytovat transparentní um, informace. Je dobré, že třeba vy sama poskytujete veškeré eh, své cestovní náklady veřejně na své webové stránce, že si to eh, takto transparentně můžou eh, všichni dohledat. Hm, další důležitý bod, o kterém jste už hovořila, je téma bezpečnosti, kdy bezpečnostní situace v řadě části světa se stále zhoršuje a je tedy správné a dobré, že podnikáte příslušná opatření, abyste měli jako prioritu bezpečnost eh, zaměstnanců v delegacích. Ale potom máme otázku 70, tady jsou, eh, která upozorňuje na to, že stále ještě máme výzvy, eh, rozpočtová omezení a mm, je potřeba zejména stále ještě zlepšit bezpečnost v oblasti informačních technologií. Takže kam přesně tečou ty rozpočtové prostředky a jak bezpečné jsou vaše systémy IT proti kyberútokům? V neposlední řadě jste měli personální výzvy na vnější službě. Tady vlastně 85 eh, míst se redukovalo. Z lety 2016-2017 to tedy bylo efektivně prosazeno a vy už jste zmínila, že, to, že teda je, máte personální problémy a otázka, moje otázka tedy je, jak chcete zajistit um, kontinuitu práce v této situaci? Eh, tady vlastně máme taky míru nemocnosti. Tady máme 3,15, to eh, narostlo asi z 2,5 Myslíte, že Třeba to souvisí nějak s pracovním zatížením nebo vytížením personálu. Otázce 8.20. ze šesti, delegát, ze šesti vedoucích delegací pouze devět eh, absolvovali eh, nějaké návštěvy evropských institucí, takže mm, nemyslíte si, že by stálo za to abychom tedy měli větší expertizu v Evropské unii, aby se to potom využívalo v těch dalších činnostech. Rovnoprávnost, o tom jste také hovořila. Není nic nového. Jste si toho tedy vědomi? Já jako otec malých dětí bych jenom řekl, že by stálo za to se eh, věnovat tedy otázce i mužů, role eh, rodi, eh, otců není úplně jednoduchá. To vlastně také souvisí s tím, proč jsem nespřišel pozdě, takže v rámci toho zrovnoprávnění bychom měli hovořit i o tomto aspektu. Otázka 7.30. Ehm, zatížení. Tady máme Jo, pardon, ne zatížení, ale obtěžování. Tady máte, že tady máme 170 případů, to je dobré, že jsou známy, že se o tom hovoří. Určitě to vítáme, ale to číslo není malé. Takže když se o těchto případech dozvíte, jaké závěry z toho vyvozujete? Počet těch, kteří se tím zabývají jako poradci. Tady jich máte asi 13. Snažíte se tento počet zvýšit nebo zajistit, aby každá delegace měla někoho, kdo se tímhle tím může tedy samozřejmě v důvěrném prostředí eh, zabývat. Ještě k Brexitu. O tom jste taky hovořila. Já se ještě vrátím k tomu zastoupení v Londýně. No to jsem úplně nepochopil. Britští zaměstnanci, jak tedy budou v budoucnosti um, jejich služby využívány a dodatečné tedy požadavky toho zastoupení v Londýně, jak se to všechno nějakým způsobem bude synchronizovat, tak aby to mělo řádný chod. A e, komise taky uzavírá e, úřady ve Walesu a ve Skotsku. My všichni víme, že Skotsko je součástí Spojeného království, které se vyslovilo pro setrvání v Evropské unii a to 62%. E, Takže to je poměrně velký počet lidí, kteří veřejně uznali hodnotu Evropské unie. Edinburgh po Londýně má nejvyšší koncentrace diplomatů asi 250 tisíc obyvatů, obyvatelů eh, jiných eh, států Evropské unie, že je ve Skotsku 40 tisíc Italů, ku příkladu, takže nemyslíte si, že by dávalo smysl, aby eh, Evropská unie měla zastoupení i v Edinburgu? Um, ehm, na závěr zdůrazňuji, že vaše úloha je velmi dobrá, vaše mm, instituce je velmi důležitá, eh, hraje roli jakési kotvy našich hodnot v tomto evropském světě. Za to vám děkuji za náš výbor a bylo by dobré, kdybyste i v budoucnu mohla takto pozitivně vykonávat svoji eh, roli, jako jste to dělala do posud a těším se na odpovědi. Thank you, Mr. Rapporteur. Děkuji, pane zpravodaji. A teď, než dám prostor pro dodatečné otázky našich členů, tak bych rád využil tuto příležitost ke třem poznámkám. Za prvé, jak jsme byli informováni? Ne, věcná připomínka k jednacímu řádu? Ano. Mohli bychom prosím slyšet nejprve odpovědi paní Mogherini na pana zpravodaje a až potom otevřít další diskusy. Já myslím, že to by bylo asi užitečné. Dobře, to je asi velmi vhodná poznámka, takže to uděláme. Prosím. Děkuji. V první řadě eh, děkuji mnohokrát za vaši práci, děkuji za vaši spolupráci s naším týmem. My jsme Letos tedy odpověděli na nějakých 94 otázek a vidím, že to bylo přínosné při vyjasnění některých těch témat. Pochopitelně naše služba i nadále je plně k dispozici vám a celému parlamentu, abychom případně vyjasnili některé další věci. Děkuji vám také za to, že jste skonstatoval některé ty pozitivní věci, ten pozitivní vývoj, protože hodně lidí na tom pracovalo, pracovali jsme na tom, abychom provedli doporučení, která jste přednesli loňský rok. Samozřejmě změna nenastane přes noc, ale já myslím, že během posledního roku, roku a půl jsme implementovali většinu těch doporučení řádným způsobem, ale ještě dále se zaměřujeme na další provádění a také na případné eh, další úpravy v naší službě, v ředitelství i v jednotlivých delegacích. Já možná potom bych také ještě předala slovo Helze a Markovi, kteří případně mohou detailněji, podrobněji se vyjádřit některým těm technickým věcem, třeba ta oblast IT, to je jistě eh, velmi relevantní, takže to bych možná předala slovo jim, ale nejprve tedy já zareaguji na některé z těch věcí. Za prvé, transparentnost. To je podle mě velmi důležité. Já jsem eh, ráda poskytla úplný seznam mých cestovních výdajů, stejně jako ostatní. Ale chtěla bych říct jednu věc. Pokud jde o diplomatickou práci a SVČ, tak podobně jakékoliv jiné ministerstvo zahraničních věcí, je tady určitá část naší práce, kterou není možné vždycky vykazovat z důvodu transparentnosti, protože některé ty schůzky, které realizujeme, které zprostředkováváme, není možné zveřejňovat nebo možná je možné zveřejnit je až později, ale ne v tu chvíli, kdy k ním dochází. Takže ano, úplná transparentnost, ale samozřejmě musíme také chránit někdy ty protěžky, s nimiž pracujeme a někdy taky musíme chránit naše místní pracovníky, protože musíme zajistit, že ti lidé mohou pracovat eh, v důvěrném eh, prostředí, pokud se jedná o citlivá témata. Takže to je věc eh, transparentnosti ale obecně se snažíme být co nejvíce transparentní. Pokud jde o bezpečnost, tak opět tu oblast IT nechám kolegům, ale já bych tomu chtěla říct si tohto. My jsme výrazně navýšili práci v terénu, posílili jsme práci regionálních bezpečnostních expertů a to jsou nejenom lidé, kteří e, jsou ve službách evropské delegace, ale obecně evropských institucí, často jiní e, lidé z evropských institucí, když tam přijíždějí do těch lokalit, tak mohou e, těžit z těch služeb. My se snažíme velmi pracovat na zvýšení bezpečnosti našich pracovníků, kteří jsou trvalé umístěni v místech, kde je velké nebezpečí. Například někde e, se řešil rozpočet pro zajištění našich pracovišť třeba v Kábulu, ale já věřím, že pochopíte, že v takto e, specifických místech tak e, to prostě jinak nejde. Ono třeba v tom Kábulu, tam máme opravdu na starosti jednu z největších rozpočtových rozvojových položek Čili musíme zajistit, aby tam to prostředí bylo ochráněné, pracovníci byli ochráněni a já myslím, že jsme výrazně zvýšili míru bezpečnosti našich pracovníků, takže tady nevidím nějaké opravdu velké výzvy, kromě jedné, to jsem zmínila ve svém úvodu, a to je naše delegace v Bagdádu, protože tu momentálně hostí britská ambasáda ale ve chvíli, kdy dojde k Brexitu, budeme muset to nějak vyřešit i se zohledněním bezpečnostních aspektů. Budeme tedy potřebovat mít k dispozici příslušné zdroje a musíme zajistit příslušnou bezpečnost pro naše pracovníky, kteří vykonávají složitou práci v komplikovaném prostředí. Pokud jde o zaměstnance, tak jedna z nejčastějších stížností, kterou slyším od našich zaměstnanců, je, že máme nedostatek lidí. Takže určitě tam bude nějaká vazba mezi touto situací a nárůstem nemocensk, nemocnosti zaměstnanců. Je zřejmé, že pracovní zatížení v posledních letech velmi vzrostlo s ohledem na situaci ve světě a s ohledem na úlohu Evropské unie v oblasti bezpečnostní, zahraniční a bezpečnostní politiky. To tak prostě je. A my určitě budeme potřebovat víc lidí, je to tak v případě našeho ředitelství i v případě jednotlivých delegací. K tomu asi kolegové ještě budou mít co doplnit. Ale to, co já vidím, tak prostě neustále máme požadavky na navýšení lidských zdrojů, protože ta pracovní zátěž je veliká. A já určitě neříkám, že bychom měli snížit tu pracovní zátěž, protože prostě ta práce, ten, ty velké úkoly tam jsou, ale potřebujeme víc lidí. Eh, pokud jde o to, jaké lidi máme na jednotlivých místech, tak v první řadě potřebujeme mít takové vedoucí jednotlivých delegací, které budou správní lidé na správných místech. Čili priorita číslo jedna, aby to byl správný člověk na správném místě podle svých zásluh. A za druhé zajistit příslušnou diverzitu prostředí, odkud ty lidé pocházejí. Pohlaví, věk, národnost, jazykové dovednosti. To je také velmi důležité v těch jednotlivých lokalitách, když potřebujete být schopni domluvit se s lidmi v tom místě. Eh, já bych k tomu chtěla říct jednu věc. Musíme prostě nějak vybírat z těch kandidátů, které, kteří se nám přihlásí. Někdy se nám prostě přihlásí jenom eh, muži eh, ze dvou zemí na jedno konkrétní místo, a nebo na jiné místo zase se nám přihlásí diplomaté ze všech členských států. Takže je to různé. Já nemám problém ani s tím znovu zahájit výběrové řízení na některé místo, protože třeba nejsem spokojená s těmi kandidáty, kteří se přihlásí, ale e, ve většině případů chceme, aby vedoucí delegace měly zkušenosti z Bruselu, protože když pracujete jako vedoucí delegace, tak to není jako kdybyste byl velvyslanec členského státu. Já jsem sama měla minulosti i tu zkušenost, takže vím, jaký je tam rozdíl. Ano, vedoucí delegace musí mít zkušenost s evropským systémem pro, samozřejmě mm, má tam celý ten systém, ty lidi, tu delegaci, ti všichni s ním pracují, nebo ne, pracují pro něj, ale opravdu spíš s ním, nebo s ní, to také musím říct, protože opravdu těch žen tam je mnohem víc na pozici vedoucí delegací. A ti lidé skutečně musí vědět, jak fungují evropské instituce, protože potom to pro ně bude snažší a budou moci pracovat efektivněji. Ale jak říkám, závisí to na těch kandidátech, kteří se nám přihlásí. A já eh, v této souvislosti neustále apeluji na kolegy z evropských institucí nebo z členských států, kteří by nám chtěli navrhnout kandidáty ze svých vnitrostátních diplomatických služeb, aby nám předkládali kandidáty mužů a žen, kteří už mají v minulosti tu zkušenost, že pracovali pro evropské instituce, ale není to vždycky možné. Dále eh, rodičovská dovolená a rovnováha mezi soukromým a rodinným životem. Tak, my jsme eh, na tom začali pracovat eh, a není to jenom něco pro ženy, ale i pro muže určitě. Já Osobně jsem přesvědčená, že skutečný klíč, jak zajistit rovné příležitosti, e, by bylo, kdybychom měli povinnou rodičovskou dovolenou i pro muže. To je ovšem čistě můj osobní názor, záleží, jak vy s tím naložíte. Takže to je moje osobní přesvědčení. Já e, z tohoto já vždycky vycházím. A kolegové mohou potvrdit, že já opravdu umožňuji a naopak i motivuji kolegy muže, aby co nejvíce měli tu možnost eh, a příležitost se zapojit do rodinného života. A Stejně tak motivujeme ženy k tomu, aby mohly vykonávat své rodičovské povinnosti a zároveň měly možnost dělat svou práci bez zbytečných tlaků. Takže o to se snažíme. A opět říkám něco politicky nekorektního, ale prostě realistického. Já vím, o čem mluvím, mám dvě děti. Práce v zahraniční politice je často práce 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a s tím nic nenadělají jakákoliv pravidla, procedury, které nastavíme. Ale je to prostě o tom rodinném životě, eh, o, těch pracovní, o tom pracovním rytmu, který si nastavíte. Eh, takže my na tom pracujeme a snažíme se o to, snažíme se ehm, tam tu práci zajistit. Erasmund. Eh, promiňte, sexuální obtěžování. Uh, I, uh, my assessment is... Takže pokud jde o sexuální obtěžování, tak ano, tady máme hodně s tím zkušeností. Objevila se nám řada případů, ale je to prostě i proto, že teď už je tady povědomí o tom, že máme mediační službu, na kterou se lidé mohou obracet a my je nabádáme k tomu, aby v takovém případě mm, se na tu službu obrátili. Takže to nejde o to, že by těch případů bylo víc, ale prostě ty případy jsou zveřejňovány nebo prostě vyplouvají teď na povrch, protože lidé už se nebojí o tom mluvit. Máme eh, také důvěrníky, se kterými je možné mluvit. Máme teď deset nových důvěrníků a jistě to je práce, kterou musíme ještě dále rozvíjet. Dále také aktivně pracujeme na rozvoji nejenom mediační služby a to jenom eh, s managementem, ale protože jsme uviděli, viděli, zaznamenali řadu případů takzvaného horizontálního harassmentu, tedy ne lidí, kteří by byli vaši nadřízení, ale kteří jsou na stejné pracovní úrovni, pozici. Eh, snažíme se tedy s tím něco dělat, snažíme se mm, působit v oblasti prevence, snažíme se zlepšit pracovní prostředí. Takže Nejde jenom o to, aby se nahlásilo co nejvíc případů toho, co se stane, ale aby vůbec se zmenšil počet takových případů, k němž dochází. To je důležité v oblasti pracovního prostředí. Tak a konečně v neposlední řadě tedy otázka Spojeného království. Tak ehm, snažím se to říct jasně, i když ten kontext jako takový zatím vůbec jasný není. Čili ehm, my děláme následující. Na jedné straně připravujeme otevření delegace Evropské unie v Londýně, protože na konci března nebudeme už mít zastoupení komise v Londýně a v jiných místech, ale jako v ostatních třetích zemích budeme mít delegaci Evropské unie v Londýně. To bude pokrývat celé Spojené království. Tak je tomu i kdekoliv jinde. Máme možná jenom nějaké dva, tři případy, kde máme kancelář ještě někde jinde než ve hlavních městech a to je z velmi specifických omezených důvodů podstatě teď mě napadá jenom jeden nebo dva případy. A mm, je to velmi specifická situace, abychom otevřeli druhou kancelář. My totiž máme prostě jedno, jakoby hlavní velvyslanectví, a ne děláme ty kompetence těch konzulátů, něco jako konzuláty, to už nemáme. Takže tohle je k tomu Londýnu. Mm, připravujeme tady to otevření, chystáme se tam na to. Máme na to vyčleněnou specifickou pracovní skupinu na ředitelství, která bude mít na starosti diplomatické vztahy se Spojeným královstvím počínaje březnem, koncem března příštího roku. Dále je tady další oddělená otázka a to jsou bričtí pracovníci pracující v ECVČ. Máme stejný přístup k tomu jako Evropská komise. Obecně budeme uplatňovat úplně stejnou politiku. Ovšem, musíme vyjasnit, že britští občané nebudou mít možnost pracovat v delegacích, protože podle Vídeňské úmluvy diplomatický status je navázán na státní příslušnost vysílajícího státu. Takže to by prostě byl problém. Doufám tedy, že tohle je jasné. To jsou prostě dvě oddělené otázky. Tak a teď už to je z mojí strany zatím vše. Myslím, že jsem mluvila hodně dlouho. But now uh, the questions from... Uh... Dobrá, nebylo to vůbec příliš dlouhé. A nyní je řada na otázky od našich členů a jako první pan Liberacky. Dobrý den, pane předsedo, budu mluvit polsky. Vážená paní předsedkyně, vy jste tady vykreslila určitý obraz a ten i z pohledu účetního dvora mimochodem je zcela jednoznačně pozitivní a to jsem velice rád a zároveň vám přeji. Velice mě uspokojuje vaše tvrzení, že Evropané, evropští občané, Evropané musí mít pocit, že opravdu jsou dobře chráněni a že jak jejich zájmy, tak i hodnoty budou chráněny a že silná Evropská unie je žádoucím partnerem. No a právě vaše jméno, vy samotná, už jste většinou velice dobře spojována, asociována s takovouto silnou EU a z toho já nemohu než nemít radost. Na druhé straně vážená paní vysoká představitelko, otázka migrace. Kdysi to byla velice ožehavá věc, nyní už trochu ta vlna je v tom mm, na té nižší úrovni, ale otázka zní na jak dlouho. Kdy můžeme počítat s tím, že se nám vše znovu zvedne a že to vypluje. A pak další věc. Investiční politika či diplomace na územích, jichž se migrace týká, tedy těch zdrojových zemích, je účinná v tom odrazování? Pomáhá to tomu, že ti lidé se rozhodnou neodejít, protože o to nám přece jde, že? No a pak je ještě záležitost, která nevím, zda je nebezpečná či riskantní. Otázka Iránu, našich vztahů s Iránem a zároveň chování USA, konkrétně prezidenta Trumpa. Jak to situaci hodnotíte? K čemu by tam případně mohlo dojít? A čeho my, co by Evropa, můžeme reálně dosáhnout? Třetí věc. Hovořila jste o bezpečnosti a v tom i specificky o kyberbezpečnosti. My máme volby do Evropského parlamentu přede dveřmi a já ve svém portfoliu mám právě otázky bezpečnosti. No tak tedy otázka na vás. Vidíte nějakou možnost vyslat signál našim diplomatům, našim diplomatickým misím o tom, že je možné, že by mohli být napadeni kyberútokem, že by mohl nastat kyberútok zvenčí? právě u nich. A pak ještě další věc, ta přímo se týká toho regionu, z něhož pocházím. Když hovoříte o té míře těch nominací mezi novými a starými zeměmi, tak eh, sice v těch eh, starších evropských zemích se zdá, že tam je ta míra víceméně proporční a nevím, zda byste souhlasila, že u těch východevropských zemích tam ještě jsme nedosáhli těch počtů. A pak, když se snažíme zhrnout z pohledu rozpočtování, tak eh, pokud to bereme z pohledu výkonu, tak musím říci, že opravdu se to zdá veskrz skladné, že stále čerpáme více za prostředky, které jsou stejné, případně i nižší. Mm, tak jsem velice ráda. Děkuji vám. Thank you. Would you like to... Děkuji. Chtěla byste odpovědět, nebo nejdříve ještě vyslechneme i ty další otázky? Tedy paní Ayala Sender k tomu říká co? Bez mikrofonu. Ano, máte příležitost se sama tázat. Já vám děkuji. Nejdříve bych sama rád vám poblahopřála, paní vysoká představitelko. Je to tak, že v Evropské unii v současné době vy už působíte ve své funkci přece jen čtyři roky a stojíme před volbami. A za ty poslední čtyři roky přece jenom si ta služba udělá jméno, je užitečná, funguje a je účinná. Ono se to projevuje i v tisku. Každodenně o tom můžeme číst. A velké celosvětové konflikty, to, že jsme nějakou, nějakým způsobem i přítomní, případně, že sehráváme i takovou vůči úlohu v té práci na míru, tvorbě podmínek, nastolování korekcí, boj za pravdu a i klimatické změny a pak oblasti, kde jsou opravdu velké problémy po klimatické stránce. A i tam vy nechybíte. A je pravda, že jste na té frontové linii, že to řeknu obrazně. A vždy je vidět, že se důsledně snažíte o dialog často i ve velice svízelných situacích. A důležité je dávat si pozor, aby u těchto velce střížených počinů se nikdo necítil ponížen. A dále, děkuji vám za komentáře ohledně bezpečnosti, například v Libii. Tam jste odvedli dobrou práci i v otázce bezpečnosti. Tam jste to skvěle zvládli. A přitom tam nescházela koordinace, což určitě není snadné. A přitom je to oblast pro nás celá zásadní. Tam jsme se cítili bezpeční přes to, co se v Libii odehrávalo i odehrává. A to nehovořím pouze za sebe, ale i za své kolegy. Panama. Tam už máme delegaci v Střední Americe a jsme svědky toho, jak se to tam vyvíjí. No a já se nebudu ponořovat do podrobností, spíše tady máme hovořit o finančních aspektech. Ale každopádně je dobré, že to tam běží a je to i zajímavé sledovat, jak se to tam vyvíjí. A ještě jedna věc. Hovořili jste o genderové rovnoprávnosti. Tam už se to posunulo ku předu a přitom v diplomatických službách vám věřím, že to není vždy snadné. Ono často ti lidé musí být vzděláváni v těch členských státech, my víme, jak tam ta situace je a možná, že někdy je třeba právě zapracovat i v tom členském státu a postarat se o to, aby ta generační výměna zrychlila. právě tam se možná musíme intenzivněji snažit, abychom zdůrazňovali u všech tendrů, že nám záleží na té generační různorodosti a i jednali takticky. Úloha žen v diplomacii. Tady už se odvedlo mnohé, mnohé se i povedlo, to mi připadá dobré, zejména v oblasti ekonomiky a kultury. A pak ještě jedna záležitost, ke komunikaci. Sama jste už řekla, že EU je vnímána jako mocný hráč spíše mimo Unii, spíše jinými než u nás doma. Sice je to různé v různých zemích, ale tady doma často proroky opravdu nejsme. A občané to sami často ani neregistrují, nevnímají, kolik toho EU dokáže, například v oblasti uh, atomové energie či klimatických změn, tam v té komunikaci zaostáváme. Tady se pak všichni zabývají tou migrací nebo tím, co už zmínil pan Liberacký, bezpečnost a obrana. Tedy otázka z mé strany, dalo by se komunikovat i zde u nás doma, možná to není úkol samotného ESVČ, ale někdo by se tím měl zabývat. A to nikoli pouze před volbami, i po roce 2019. Jak by se tady dalo zlepšit? Dala zlepšit ta informovanost o tom, co děláte, jak eh, dobře si počínáte na světové scéně a vše v zájmu občanů. A i za velice hospodárných podmínek z pohledu nákladu. Právě ve vztahu k výsledkům. Možná by se dalo zlepšit tu informovanost, tu osvětu a více zviditelnit to, čeho jste už dosáhli a co dozachuje, dosahujete a i z pohledu pak eh, u, těch, eh, u té rozpočtové kontroly by se to dalo pak lépe od, eh, obhájit. Pak eh, Tunisko. Tam paní Jourová už se k tomu vyjádřila. Tam to je země potenciálně ještě problematická. Máme eh, partnery, máme dialog z důvodu obchodních, možná i z důvodu mm, obrany či z politických důvodů, ale přece jen je to tam mm, i záležitost, že se hraje na více frontách. I komise má své partnery. Ono je to všechno podle smluv sice, ale my jako parlament rovněž jsme účastní, ale bohužel ono je to často taková záležitost těch šuplíků. E, každý se snaží s tím partnerem něčeho dosáhnout, hrát si na svém písečku, ale nikdo to nekoordinuje, se zdá. Možná by se dalo třeba pod vašimi křídly to koordinovat, ukoordinovat a mít nějaké mechanismy, tak aby když se dohodneme na určité politice, na určitých opatřeních vůči určité evropské zemi, aby jedna instituce nelezla druhé do zelí, případně aby nezhatěla něco, co už si někdo hezky prošlapal a vypracovat. A zároveň samozřejmě víme, že nesmíme nikomu dát eh, pocit, že je něčím horší. Já brzy končím, říká řečnice. Už jenom moment, ještě budu reagovat na něco, co už se tady objevilo, pouze stručně. Chtěla byste se ucházet o tento post do budoucna? Možná bychom mohli založit i Evropskou diplomatickou školu. Děkuji paní Ayala Sender a jelikož už nevidím, že by se někdo hlásil, dovolím si i sám otázku. Možná, že bude směřovat spíše než na vás, na pana Devitu, který byl tak laskav a dal nám k dispozici eh, všechny informace týkající se smlouvy s eh, Moskvou a já víme, že kyperští právníci byli schváleni kyperskými spoluobčany. Ale kdo je ten pravý vlastník té budovy? Protože investice do programu pro kyperskou ekonomiku, no tam vím, že pan Deripaska třeba si získal, přestože uh, tam jsou uvaleny sankce na něj. Kyperské výzum, dlouhodobý pobyt. Ono, ti kyperští právníci, nevím, jak bych to řekl, často tam najednou dokážou vybojovat na Kypru, kde co, pro podnikatele, jak bych jim ohleduplně řekl, nikoli příliš etablované. Možná ještě paní Ayala, ale nyní už je čas na vás. Děkuji. Tady opravdu možná. Tady mi kolegové mohou určité záležitosti zodpovědět z mé strany. Záleží na tom, abych se k určitým věcem vyjádřila, protože ono konec konců je to otázka záruk a zároveň důvěrnosti určitých záležitostí a i bezpečnosti a právě i té práce odvedené. Já se vynasnažím zodpovědět těch otázek co nejvíce a začnu otázkou těch šéfů delegací. Počet žen. Tam se počet žen zvyšuje u těch šéfů delegací, ale takový velký problém je o tom, že tam máme příliš málo kandidátek. My se je snažíme k tomu vybízet, dokonce i nabízíme takové extra proškolení. Ne, že by to potřebovali, spíše jako takovou dávku odvahy. A teď máme pouze 23 kandidátů, žen kandidátek. A nejde o to, abychom je vybírali, protože jsou ženy. Tak to, to rozhodně nefunguje. Jde spíš o to, že čím více tam bude kandidátek, tak tím větší pravděpodobnější je, že se opravdu na tu funkci zvolí, že bude zvolena žena. Takže já neustále se snažím vybízet i zde z evropských institucí příslušné kolegyně, aby se ucházely o ty posty. Musím říci, že chápu, že členské státy se snaží udržet své diplomatky na, na jejich postech, protože i oni se snaží zvyšovat počet žen a záleží jim na nich. A někdy to jsou opravdu skvělé ženy, šéfky našich delegací a ten členský stát si je povolá zpátky, protože je nutně potřebuje. I s tím musíme žít. Ale právě proto je, důležité, je často obtížné tam tu procentní sazbu zvyšovat. Počet kandidátů ze střední a východní Evropy, tam celková procentní míra je 17%, což rozhodně není uspokojivé. Je to ale více než v minulosti. Já se domnívám, že záleží na tom, dívat se na to nikoli pouze z pohledu šéfu delegací, ale rovněž i řízení té centrály tam jde o diverzitu v tom širokém smyslu toho slova, tedy v těch manažerských pozicích eh, centrále. Podívala jsem se na to podle národností a vidím, že v loni se to rozhodně zvyšilo, zejména v případu Polska z dvou na pět šéfů delegací to stouplo. V případě Rumunska jeden z tří, Lotyšsko z jednoho na dva a můžu takto pokračovat. Ale chci o tom říct jedno. Když se podíváte na ty statistiky u šéfů delegací a jejich národnost, tak ta národnost se často určitým způsobem pojí s tím, jak velká je ta země což je obvyklá věc, zejména u národních diplomatů. Velká země bude mít větší půl těch diplomatů a z nich se pak mohou ucházet někteří i o mm, tyto evropské posty. Problém i v západní Evropě spočívá v zemích jako Lucembursko či Malta, kde tito lidé mají už i tak velice skromný počet těch diplomatů, no a oni se snaží si je udržet u sebe. A to tež se týká kolegů z evropských institucí. Čím větší země, tím více kandidátů se hlásí. Samozřejmě Polska, Maďarska a jiných členských států tohoto typu východo hm, a středoevropských států se to netýká, ale pracujeme na tom neustále. No. Other questions. Um... Uh, on uh, cyber attacks, external interference. Kyberútoky. Tam se to netýká pouze um, kampaně volební, ale obecně veřejného života v různých členských státech. My jsme se loni v úzké součinnosti s komisí, s příslušnými kolegy, kteří na tom pracují interně, do toho dali. A tam je konkrétní situace, kde opravdu záleží na propojení interního a externího aspektu. Já jsem svědkem toho, že je stále složitější rozmotat to zasahování zejména u voleb eh, interní a externí. Právě včera jsem předsedala každoměsíčnímu zasedání s komisí, s příslušnými pracovníky pro tyto záležitosti. A my, jak víte, máme takový systém s předsedou Junkrem a tam jde o to, že všichni komisaři, kteří se zabývají bezpečnostními otázkami a externími záležitostmi, se scházejí a já tomu předsedám. A nejde pouze o čistě zahraniční politiku, ale právě i záležitosti jako taková. A právě včera jsme s kolegou místopředsedem Ancipem a s komisařem Kingem hovořili o tom, jak se tím zabývat lépe, včetně evropské volební kampaně. Koordinovali jsme kroky komise, co ona tedy pro nás udělá, protože musíme mít silné vnitřní mechanismy a jak se to skoordinuje s tím, co se dělá externě a včetně stratkomu. Takže to je koordinovaný přístup a včetně hybridních hrozeb. IBRD. A spolupracujeme tam i s NATem. Já jsem hrdá na to, že máme nyní to centrum v Helsinkách, to e, Center of Excellence a tam se k nám připojuje stále více partnerů, například Kanada za několik týdnů. Norsko už máme na palubě a tam chceme společně se zabývat otázkou interní i externí bezpečnosti, kyberbezpečnosti jak EU, tak NATO. To se netýká ale pouze kyberbezpečnosti i jiných eh, záležitostí týkajících se interferencí a případně nežádoucí přítomnosti. Uh, one is... Potom jste se ptali na migraci. Čeká nás určitě další vlna migrace. Čeká to celý svět v rámci Afriky eh, se pohybuje více lidí jako migrantů, než se pohybuje do Evropy. Takže um, migrace prostě probíhá na celém světě. Některé ty toky jsou um, velmi media, medializovány, některé jsou méně viditelné, ale přesto početné. Eh, ono to bude pokračovat, protože na světě eh, je, eh, vlastně jsou nerovné podmínky, je to ještě zhoršováno klimatickými změnami, chudoba a v některých případech konflikty a špatná zpráva věcí veřejných, nedostatečná lidská práva, to, to všechno prostě vede k migraci. A teď je otázka, jak se s tím budeme vypořádat. Eh, jaká je politika Evropské unie, naše vnější tedy eh, politika. My jsme ustanovili přístup, který nyní přináší ovoce, který eh, já teď předkládám příklady nových dohod, které jsme udělali o návratech se zeměmi původu. Teď jsme jich uzavřeli v posledních několika letech sedm nebo osm. A samozřejmě na členských státech, aby to implementovali pro mě nejlepším příkladem eh, je vlastně ta práce, kterou jsme odvedla s, eh, naši, s těmi zdroji, které máme, to se týká rozpočtu, spolu s Africkou unii a s OSN, zejména tedy s UNHCR, a to konkrétně v Libii. Eh, pomohli jsme UNHCR a OSN, aby se vrátili do Libie. Dohodli jsme se s Africkou unii, že usnadní eh, nebo napomůžou eh, tu práci eh, se svými vlastními státy, což jsou často země původu, tak, aby lidé z detenčních center v Libii by se mohli tedy nějak, s nějakou pomocí vrátit um, za respektování mezinárodních standardů lidských práv do svých zemí původu. A takovýmto způsobem se, podař, se nám Eh, podařilo docílit eh, dobrovolných návrhů 37 tisíc migrantů eh, za méně než jeden rok. V minulém roce toto číslo bylo nižší než jeden tisíc. Takže vlastně, co se týče procent, tak se to zvýšilo o 40% v podstatě. Mm. Tato práce byla možná díky zdrojům, které jsme tomu věnovali a také díky tiché práci, protože dobré, prá- dobré zprávy jako kdyby se nikdy neobjevují v novinách. Eh, je to díky dobré práci, kterou jsme tedy ustanovili spolu s OSN a s Africkou unii. A teď to vlastně chceme duplikovat nebo multiplikovat v jiných zemích. Ono to fungovalo taky třeba, protože Niger eh, velmi dobře spolupracoval eh, byl jakousi hostující zemí pro transit lidí, kteří tedy se vraceli z Libie dále do Afriky a samozřejmě za, pomoc, za pomoci OSN nebo UNHCR, vysokého představitele pro lidská práva a pro uprchlíky a tam se tedy eh, rozhodovalo, zda mají nárok na eh, mezinárodní ochranu. Můžeme to podobně udělat eh, i v jiných zemích, ale vyšlo to opravdu hodně peněz. My jsme to zatím udělali eh, díky Africkému svěřeneckému fondu, African Trust Fund, který jsme ustanovili. Eh, Evropská komise do toho dala dodatečné zdroje nad rámec toho, co poskytly členské státy. Členské státy stále žádají o to, abychom eh, vlastně tady dělali něco s Afrikou, ale pak do toho nedávají peníze, takže bohužel tady se bude muset něco změnit, protože jinak nemůžete být překvapeni, pokud přijde další vlna migrace a nemůže potom nikdo říct, že jsme o tom nevarovali. E, potom máme jadernou dohodu s Iránem. Tady jasně řeknu, že další vlna migrace přijde od tamtud, pokud nebudeme práci s nimi tedy spravovat efektivně. V Iránu je 80 milionů lidí. Jsou je to vlastně země hm, v našem sousedství nebo relativně blízko a pokud se to tam nějak vyeskaluje, tak eh, nebudu očekávat, že všech 80 milionů Iránců zůstane ve své vlastní země. A mají tam už 3 miliony Afgánců, kteří jsou afgánskými, tedy uprchlíky, jsou tam eh, řadu let, ne, ne tedy desetiletí. A my jsme jim pomáhali, jak eh, ukočírovat tenhle ten problém, protože to je výzva. 3 miliony uprchlíků v eh, země jako Irán není vůbec nerelevantní číslo. Představte si 3 miliony lidí v jakékoliv z našich zemí, to by byla výzva. A oni tedy pracují s naší pomocí na poskytování tedy pomoci těmto uprchlíkům a už brzy zaznamenáme efekt snížené míry tedy hospodářské produkce v Iránu a ti afgánští uprchlíci se možná zasedají do pohybu. Ne, že by iránské úřady to podporovaly, ale prostě tím, že ta situace hospodářská se v zemi zhoršuje, tak to může být další vlna, kterou teď zaznamenáme zejména tedy na východě Evropy, protože to přijde od tamtud. A já vás nechci tady nějak, eh, nechci tím hrozit, ale je to poměrně realistický trend, který se dá předpokládat. Stejně tak, jak jsme upozorňovali na riziko Syřanů, když byl nedostatečně financovaný eh, program eh, OSN v těch táborech, kdy jsme říkali, že větší finanční prostředky pro ty tábory by mm, měly pozitivní dopad tedy na, na počty lidí, kteří se eh, přesunou do Evropy. Takže mm, tady vidíte, že eh, můžeme očekávat určité důsledky, ale máme tedy jadernou dohodu, pracujeme na tom, abychom je zachovali. To se zase netýká teď v tuto chvíli migračních otázek, hospodářských otázek, to se týká pouze bezpečnostních otázek. Tady jde samozřejmě o nešíření jaderných zbraní a tohle to je tedy zaměření, které v tuto chvíli máme. Jako Evropská unie, ale také jako jednotlivé členské státy se zavázali zaručit, že tato dohoda se trvá eh, tedy v platnosti spolu s dalšími internacionálními partnery. Eh, mezinárodní společenství je poměrně jednotné s málo výjimkami a všichni tedy podporují implementaci nukleární dohody. My tady vlastně pracujeme na tom, abychom ustanovili kanály, mechanismy, aby Irán i nadále, nebo lidé v Iránu měli výhody, eh, které tedy vyplývají z zrušení sankcí. Eh, tahle ta práce probíhá opravdu nejenom každodenně, ale eh, z hodiny na hodinu, aby to opravdu se zrealizovalo. Tohle to je prostě bezpečnostní priorita, protože kdyby byla narušena tato jaderná dohoda, tak na úrovni bezpečnosti by to bylo opravdu velmi rizikové, jak v regionu, tak i pro samou Evropskou unii. Tato dohoda tedy funguje o nešíření jaderných zbraní, to je opravdu zásadně důležité, aby to bylo udržováno, zejména tedy ze zemí, jako je Irán představa, že by Irán mohl si vytvořit jadernou zbraň, to je asi nejhorší představa, kterou v tuto chvíli můžeme mít. Děkuji. Okay, thank you very much, Mr. Chairman and. Um, Děkuji. K vaší otázce, tady probíhají kontroly mm, veš- veškerých finančních eh, kritérií, eh, těch smluv, které zadáváme, eh, kritérií pro tedy způsobilosti pro získání těchto financí a podobně. Potom jsme se bavili taky o všeobecné um, realitní politice, takže k bezpečnostní roli my tady hodně investujeme do bezpečné komunikace na vnější službě a v delegacích, eh, ambasádách členských států. Máme projekt který bude představen v druhé polovině příštího roce, to znamená aktualizace všech systémů, které máme a Je to určitě hodnotná investice, jak už říkala eh, paní Mogherinová, také spolupracujeme s komisními službami. Mm, dá se říct, že každý den jsme tedy, je, eh, jsou na nás vyvíjeny útoky, takže tohle je velmi důležité mm, dobře zabezpečit. Mm, jak už vlastně eh, nám upozorňoval i parlament, je potřeba spolupracovat s řadou eh, kybernetických odborníků, eh, spolupracovat také se všemi strukturami, které mají členské státy v oblasti mm, bezpečnostních služeb, tak abychom navýšili svou ochranu. pan Kon se ptal na naše politiky ohledně infrastruktury. Tam, kde to je možné, tam kupujeme. Pokud víme, že Evropská unie tam tedy bude i nadále zastoupena. Například jsme eh, si tedy eh, získali eh, budovu delegace ve Washingtonu a takto postupujeme tedy i v jiných místech. K regionálním centrum, které pokrývají nejenom Evropu, ale vlastně celé středozemí. A o tom, jak se spravuje tato, tyto delegace. Jsme v procesu analyzování tohoto projektu a Osobně si nemyslím, že budeme mít prostředky pro to, abychom to rozšířili všude. Takže budeme mít prostě různá pravidla, centralizování některých aktivit, například pro využívání IT, zjednodušení těch procesů. Pobavíme se o tom, jak můžeme zlepšit rozpočtové aspekty, finanční aspekty. tak aby to bylo všechno centralizovanější. E, podíváme se taky, co vlastně dělají členské státy, jak outsourcují e, řadu nějakých e, platebních kroků, které se stále opakují, nebo různých smluvních kroků a pokusíme se předložit nějaký návrh na začátku příštího roku. Děkuji. Děkuji, jsem Omlouvám se těm, kteří už přišli na příští bod. Um, já ještě musím dát slovo panu zpravodaji, aby uzavřel tuto debatu. Já jenom stručně vám chci poděkovat za, za to, že jste zodpověděla na všechny naše otázky, kterých bylo opravdu hodně, i vlastně ty písemné otázky. Děkuji vám všem, že jste mezi nás přišli a doufám, že tedy budeme eh, pokračovat v dobré spolupráci. I Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás přišli, že jste zodpověděli na naše otázky a na závěr bych rád řekl, že pokud rozumím něčemu v politice, vím, že EPP si teďka si chce zvolit ehm, takzvaného špičkového kandidáta pro mm, tedy eh, post předsedy komise. Dalo by se tedy předpokládat, že možná to zase bude vybírat kandidáta na vysokou představitelku nebo vysokého představitele SAD. So, dear colleagues and Vážení kolegové, vážení účastníci tohoto zasedání výboru KONT, přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je mi potěšením přivítat mezi námi pana komisaře Mimicu, Tento bod tedy je eh, udělení absolutoria za rok 2017 Evropské komisi. Je s námi pan Parc, který zde zastupuje účetní dvůr a já vám hned předám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Nejprve bych chtěl velice poděkovat panu komisaři Mimicovi, eh, jeho týmu a všem složkám komise za dobrou spolupráci. Navzdory tomu, že někdy se naše názory a uvažování lišily, tak velmi si vážíme vašeho profesionálního přístupu k řešení věcí. Také bych chtěl velice poděkovat eh, poslancům Evropského parlamentu, protože ty písemné otázky, které byly zaslány komisi, byly vynikající a eh, řada těch otázek se týkala naší výroční zprávy a zvláštní zprávy. Takže děkuji opravdu mnohokrát za to, že věnujete takovou pozornost našim hlavním zjištěním a konstatováním. A nyní bych tady chtěl projít některé z těch bodů, z těch témat a zasadit to trošku do širšího kontextu. Za prvé, pokud jde o dlouhodobější výhled, tak je potřeba, aby eh, studie míry chybovosti byla velice kvalitní. Ale bohužel, a já potom ještě později to rozvedu ve svém dalším vystoupení, až budu mluvit o udělení absolutoria a o EDF, tak musím říci, že ta kvalita se nám teď trošku snížila, než naopak. A z pohledu účetního dvora to je opravdu zásadní, protože potřebujeme, abychom pracovali stále efektivněji a abychom se mohli spoléhat na práci ostatních. Takže ta míra chybovosti to letos je pro nás opravdu problém. Druhá věc, rozpočtová podpora. To je rovněž takové dlouhodobé, trvalé téma. A je to problém, protože my víme, že komise poskytuje příliš velký prostor flexibility, pokud jde o rozhodnutí a o posuzování způsobilosti výkonnosti jednotlivých zemí a finančního managementu, zda to je uspokojivé nebo ne. Ale náš audit končí jenom u toho jednoho rozhodnutí a mm, potom tady záleží na tom, kolik těch prostředků skutečně využijí tě přijímací země. Dále jsme také iniciovali zvláštní eh, právu, pokud je o kvalitu dát, která stojí za tou rozpočtovou podporou a doufám, že v příštím roce toho budeme mít k dispozici mnohem více, co budeme moci sdělit parlamentu. Za třetí, v letošním roce jsme také do e, našeho každoročního auditu zahrnuli výkonnost projektů. Tady musím říci, že všechny projekty, které jsme auditovali, Téměř všechny měly relevantní výkonnostní indikátory, strukturu a dosažitelné výsledky. Ale problém je eh, to, že někdy, hmm, a musím zmínit několik příkladů, že tam je třeba nedostatek koordinace s místními orgány a to trošku vede k nedostatečným těm reálným výsledkům, které nejsou dosaženy. Ale Teď nebudu zacházet do těch konkrétních příkladů, i když je máme. Za čtvrté, rovněž jsme v tomto finančním roce provedli několik zpráv o výkonnosti a mm, například zmíním Tunisko, Myanmar, obchodování s, lidský, s lidmi, Sahel, volební, volební pozorování, pozorovatelské mise a další. Tady bych chtěl trošku generalizovat u některých těch rámcových závěrů, které podle nás by měly být vzaty v potaz do budoucí práce, do budoucna, pokud je o využívání prostředků daňových poplatníků. Za prvé tedy to vlastnictví, takový ten ownership a e, to zaměření. Takže nejprve, pokud je o takzvaný ten ownership. Já myslím, že opravdu tohle je naprosto zásadní, pokud je o vylepšení výkonnosti eh, využívání prostředků daňových poplatníků. Eh, někdy eh, tady máme trošku problémy. Například prostředky, které byly vydaloženy na boj s obchodováním s lidmi v jeho západní Asii. Tam byl problém, že se toho dostatečně nechopili, neuchopili to ty místní země. Potom mm, také zase ty země podílející se eh, na té pomoci v Africe dostatečně se toho nechopili, dostatečně to eh, neřešili. Takže to je prostě problematické. Jestliže chceme zlepšit efektivitu a účelnost vynaložených EU eh, e prostředků, tak samozřejmě musíme zlepšit hlavně tu spolupráci těch přijímajících zemí a jejich vlád. Uvědomujeme si, že tohle se nestane přes noc, ale je opravdu potřeba eh, více na to zaměřit pozornost a najít způsoby, jak vylepšit jejich připravenost těch příjemců, kterým se dostává evropské podpory. Druhé, druhý obecný komentář je to zaměření. Eh, evropská pomoc se vynakládá v mnoha různých regionech, různých oblastech, různých zemích a někdy třeba v jedna konkrétní země je e, pokrytá různými podporami. Třeba bych zmínil Tunisko, kde ty fondy proudí ze šesti různých politik. My víme, že komise měla pokyny v tom smyslu, že maximum by měly být tři, tři finanční toky v jedné zemi. Ale mm, prostě tady se to třeba neděje a do budoucna bychom Měli tedy více se na to zaměřit a věnovat větší pozornost vybírání těch vhodných politických toků, těch eh, toků, těch prostředků. Takže je opravdu, opravdu potřeba dělat ta rozhodnutí, ty volby a podívat se na to, který z těch, která z těch podpor by mohla být nejefektivnější. Pokud jde o pohled EKAS, tak eh, a to se týká různých auditů. Tady bych chtěl říci, že Evropská unie by měla dbát větší důraz na zvyšování, zlepšování právního státu v těch přijímajících zemích. Ono někdy je to obtížné zajistit dlouhodobé výsledky a udržitelné výsledky eh, v té rozvojové pomoci. A konečně důležitá třetí věc. Efektivní zpráva a řízení komise ukázala určité prodlevy. Zase zmíní bych třeba ten příklad Tuniska, 300 milionový úvěr, který eh, byl urgentně požadován tuniskou vládou a ono potom usnesení, to trvalo 11 měsíců, než se ten proces na EU úrovni dořešil, takže to je příliš dlouho a komise by měla proskoumat možnosti spolu se zákonodárci, spolu zákonodárci, jak by bylo možné to celé urychlit, ten proces. No a třetí oblast, třetí takové dlouhodobé téma je koordinace mezi komisí a dalšími dárci, jako třeba OSN nebo další členské státy účastnící se bilaterálních projektů. Tohle je trvalý problém a eh, stále je tady velký prostor ke zlepšení, třeba v takových oblastech jako Myanmar. Tady jsme museli konstatovat, že i spolupráce mezi dvěma generálními ředitelstvími ECHO a EFKO byla naprosto nedostatečná. Takže když tam byly aktivní dvě generální ředitelství, nebyla ta jejich práce náležitě koordinována, nebyla brána v potaz. Když řešíme krize, jako třeba přírodní katastrofy, tak eh, koordinace a sdílení zdrojů je naprosto zásadní pro to, abychom zabránili duplicitě. Takže já vám mnohokrát děkuji a samozřejmě rád odpovím na jakékoliv dotazy, pokud je budete mít. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pojďme dále a teď dám slovo panu komisaři Mimicovi. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Já bych chtěl poděkovat poslankyni parlamentu paní zpravodajce Ayla Sanders za to, že přednesla výroční zprávu o našich vnějších činnostech a také e, děkuji účetnímu dvoru za podrobné zjištění. Samozřejmě nemusíme říkat, že komise bere práci účetního dvora a jeho doporučení velmi vážně. Takže v roce 2017 jsme opět odvedli ten domácí úkol tím, že jsme implementovali uh, velkou část doporučení Četního dvora z, mimořád, ze zvláštní i výroční zprávy. Pokračujeme v obezřetnostním přístupu k cíleným výhradám a také se snažíme učinit příslušné kroky pro to, abychom vyřešili všechny ty slabé stránky, které uvedl účetní dvůr. Ještě předtím, než to vezmu podrobně, tak bych chtěl zmínit některé z těch velkých výzev, s nimiž se musíme potýkat. Za prvé, migrační výzva a související příčiny. Naše migrační politika se eh, snaží pokrývat jak interní, tak externí aspekty migrace. Dle našeho názoru je to komplexní a vyvážená politika, která funguje. Snažíme se podporovat řádnou, bezpečnou a legální migraci. To je plně v souladu s agendou 2030 a Evropským konsensem pro rozvoj. Tento přístup představoval základ našeho zapojení s partnerskými zeměmi, a to zejména v Africe a Ázii. Snažíme se o to, aby oni byli schopni eh, lépe řešit dlouhodobé a strukturální příčiny nelegální migrace a nuceného vystěhování. Tím se dostávám ke druhé výzvě politiky a zdroje, které se promítají do viditelných výsledků v terénu. Eh, i nadále zůstává velmi angažován, pokud jde o monitorování a podávání zpráv o výsledcích eh, akcí financovaných z EU prostředků. Musí to být velmi kvalitní. Bez ohledu na to, kolik prostředků vynaložíme, tak musíme vždy sledovat, jaké skutečně ty projekty a programy jsme zajistili. Za třetí, nyní všichni společně připravujeme budoucí finanční rámec pro externí činnosti komise předložila ambiciozní a inovativní návrh pro externí finanční nástroje EU v celkové výši 123 miliard euro na příští sedmileté rozpočtové období, což znamená 30% nárůst oproti stávajícímu finančnímu období. Zároveň navrhujeme zakomponovat fond EDF do obecného rozpočtu. Zároveň navrhujeme eh, racionalizaci stávajících nástrojů tak, aby podporovali politiky EU více efektivně. Děkuji parlamentu za rychlou práci na komplexní složce budoucích externích nástrojů. Ovšem, Úvahy o budoucí zprávě tohoto nástroje a jak nejlépe tam zapojit Evropský parlament ještě probíhají. Dle mého názoru bychom se měli posunout od stávajícího rozčištěného přístupu a postupovat více komplexně. To je v zájmu nás všech. A nyní se podívejme na letošní udělení absolutoria. My jsme v naší Eh, výroční zprávy o činnosti za rok 2017 přenesly dvě výhrady. První se týká vysoké chybovosti u grantů v přímém řízení. Učinili jsme řadu specifických a průřezových kroků, abychom to vyřešili. Druhá výhrada se týká řízení evropských fondů komisí Africké unie. V tomto případě Africká unie udělala velký pokrok, aby splnila ty požadavky pilířového vyhodnocení a je připravena absolvovat nové takové vyhodnocení. Snad se to podaří ještě do konce tohoto roku. Čili stručně, v obou těchto bodech jsme byli velmi striktní a nestráceli jsme žádný čas a rovnou jsme řešili ty identifikované slabiny. Vážení poslanci, Musíme se i nadále soustředit na realizování maximálních výsledků a dosahování co nejlepší hodnoty za vynaložené prostředky. Toto je něco, co dlužíme evropským daňovým poplatníkům a milionům lidí na celém světě, kteří těží z eh, Evropské rozvojové spolupráce. S podporou vaší sněmovny věřím, že se nám podaří jít správným směrem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď dostane slovo naše zpravodajka paní Ayala Sender. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala panu Parcovi z Evropského účetního dvora, který se věnuje této konkrétní práci a také děkuji panu komisaři za jeho prezentaci. Já vám děkuji za vaši podporu a za veškeré informace, které Eh, nám poskytujete k tomu to takto komplexnímu sektoru. Navzdory jasnému eh, historickému mandátu pro poskytování pomoci eh, spolu se silnými nástroji, které podléhají podrobnému dohledu členských států. Navzdory tomu v důsledku tlaku členských států a partnerů zapojených do té stávající práce, tak eh, vidíme, že mm, opravdu tady to podléhá tak velkému tlaku, že ten původní eh, rámec rozvojové spolupráce byl narušen. Příkladem je CEF, když se to dostává do určitého rozpočtového bodu, potřebujeme lepší kontroly, lepší postupy, ale pokud jde o udělení absolutoria za rok 2017, tak celá ta oblast nás vyvolává velké obavy. Za prvé, mm, tady je taková oblast, o které bych chtěla mluvit. Generální ředitelství DEVKO vynaložilo velké investice eh, ve snaze snížit eh, chybovost obecně. A jeho snaha je, snaha tohoto generálního ředitelství je uzná, oceněna Evropským účetním dvorem pokud je o jejich velmi profesionální a pečlivý přístup k této věci. Ovšem, když se podíváte na tu studii, tak zjištění je tam takové, že opět máme problém mm, s tím, jak eh, se ty věci dělají. Já myslím, že ty studie ukazují, že ono na jedné straně je velmi obtížné porovnat data z těch doporučení Evropského účetního dvora nebo nějakých projektů, nějakých plateb kdy, za rok 2017 a zároveň perspektivní mechanismus znovu získávání to, co se objevuje v různých studiích, které jsou založeny až na projektech ex post, tady až na dokončených projektech. Dostáváme se do situace, kde některé ty věci jenom velmi obtížně se porovnávají a je to takové hodně vágní. Já myslím, že jedna z důležitých věcí, která vyplývá z tohoto absolutoria, je, abychom se všichni sedli dohromady a zajistili, že budeme pracovat eh, podle stejné linie, tak, aby ty naše úspěchy eh, skutečně znamenaly, že budeme schopni věci náležitě porovnat, abychom viděli opravdovou povahu těch výsledků. Slyšeli jsme doporučení účetního dvora a je důležité, aby tohle všechno bylo navázáno na skutečný audit, nejenom na nějaký výhledový audit nebo jenom na těch dokončených programech. Takže je důležité, aby ta analýza byla prováděna stejným způsobem. To je velmi důležité u těch pladeb a vymáhaných pladeb. A pokud je o tu společnou studii, tak eh, já věřím, že se nám podaří extrapolovat eh, takový přístup nebo takový vzorec, který umožní porovnat práci Evropského účetního dvora a GŘ DEVKO a do budoucna to bude fungovat tak, abychom lépe pochopili to, co se skutečně děje s těmi projekty, s těmi programy v reálném čase. Já myslím, že v tuto chvíli máme problém, že tady je velká nejistota. Pokud je o platby za rok 2017, je to velmi komplexní oblast, když mluvíme o těch postupech auditu a já věřím, že ten výstup do budoucna bude takový, abychom používali mm, takový nástroj, který umožní, že jakoby ten záběr na tom konci roku 2017, to, co tam uvidíme, nám skutečně ukáže, jaká práce byla odvedena protože některé ty věci tam prostě do toho nezapadají. Já myslím, že tohle bude důležité a že by to pomohlo vyřešit některé ty obavy, co vyjadřují evropští občané. Potom další věc, která stojí za zmínku, je systém přímého řízení to je problém, který se nám tady objevuje zas a znovu, pokud jde o ta nedávná udílení absoluturí. Máme tedy uh, celou řadu uh, výhrad. Teď tady máme přímé řízení, přímé dotace, to je něco, co spadá přímo do gestce generálních ředitelství a my se tady dostáváme do potíží v případě auditu. Takže tady budeme potřebovat ještě lépe proškolit a lépe to do budoucna ošetřit. Potom druhá část se týká rozpočtové podpory. Nepřímé platby přes mezinárodní organizace. A opět tady v roce 2017 eh, to absolutorium, které bude přijato za rok 2019, tak já myslím, že bychom se měli snažit pracovat eh, na těch nástrojích jsou velmi užitečné a velmi důležité a je potřeba, aby komise pokračovala v té práci do budoucna. A tady to nesmí vyvolávat žádné pochybnosti jak u poslanců, tak u občanů. ¿En qué países? Que algunos de ellos me resultan, eh, eh, digamos, sorprendentes. Por ejemplo, pues está haciendo una. Mě udivuje taky v kontextu spolupráce s členskými státem například, jak se podporuje Indie, Pakistán či Větnam. A já asi nejsem sama, kdo si klade otázku a nebudu se ani odvolávat na ten seznam těch plánů, které byly příkladné, které to zvládají dobře, kde to běží. Proč podporujeme takové rozpočtové mocnosti, které ty rozpočty mají obrovské? Možná, že tam mi něco uniká, ale tady bych ráda slyšela příslušná vysvětlení od pana komisaře. Na jedné straně jsou to v podstatě mocnosti a tam ale za to, co jim dáváme, skoro nic nemáme zpátky. No a navíc ještě máme i takové nešťastné případy, jako například čat. A tam se ukázalo, že studenti, kteří byli uvrženi do vězení, protože se snaží eh, se volně vyjadřovat, nakonec se ukazuje, že v podstatě potažmo to financuje i Unie, takovéto zásahy vlády. Já neustále zastávám investovat v rámci DEVCO tam, kde je to opravdu účinné. A zároveň opravdu úzce spolupracovat s tím členským státem, abychom se dokázali neustále učit, abychom to prosazování toho rozpočtu hlídali opravdu se musíme vyhýbat situacím, které ničí důvěru většiny, ať už občanů nebo nás. Ono často v těch mezinárodních vztazích se stává, že ten evropský rozpočet se rozplyne, že bych to tak nazvala, v té velké spolupráci, například s Libí. Ano, dobrá, může se to stát, ale my se musíme ptát, proč se tak děje, proč to tak dopadá a co my chceme, aby ty naše peníze v těch mezinárodních vztazích vlastně, čeho mají dosáhnout, co chceme ufinancovat. A pokud budeme znát předem odpověď na tuto otázku, tak pak budeme schopni poměřovat, zda se tak stalo a zda tedy jsme ty peníze investovali správně. A pak ty národní rozvojové agentury. Tam vidím určitou znepokojivou, určitý znepokojivý trend. Možná, že je to logické, ale EU to neprospívá. Totiž takové taková renacionalizace té agenturní pomoci. Jak to myslím? Totiž máme stále více celoevropských nástrojů. To jsou evropské nástroje, které se těší uznáním a i ze strany organizací, které se snaží aspirovat na eh, celoevropskou činnost. Na druhé straně se ale pak ukazuje, že určitá, eh, určitý omezený počet státních eh, agentur paní Gresle tady sice není, tak bych si mohla dovolit je i vyjmenovat, ale neudělám to. Tedy máme stále více rozdělování prostředků těm státním agenturám, stále méně tendrů na to, kdo ty prostředky dokáže hospodárným způsobem využít pro tuto pomoc. A tam se to musí vyvíjet to nám nestačí. Paní Mogherini už zdůraznila, že neexistuje ani celá Evropská diplomatická akademie. Tedy my stále ještě zaostáváme v té europeizaci diplomatů. Ti taky eh, často mají ještě takovou státní mentalitu a tak pracují. No a tady u této pomoci je to totéž. V opačném případě, pokud se nic nezmění, tak to bude taková stará evropská koloniální past. Nezastírejme si, jsou země, které ty kolonie mají a stále ještě uvažují národně a nedokážou se od toho oprostit. Promyšleme si důkladněji, kdy ty peníze opravdu můžeme dát nějaké agentuře dané země. Rozhodně se tam musí to rozdělování zlepšit a být uváženější. A pak ještě další záležitost, která mě znepokojuje. Další trend Hovořím zde o migrační krizi. My chápeme, že ta krize má místo, že je třeba s tím něco dělat, no a to znamenalo často určité zemětřesení, jak v ostatních agenturách a včetně i parlamentu, takže i my s tím máme zkušenosti. Co je zneklidňující? Nedávno došlo k obrovské mobilizaci. Všichni se snažili něco s tím udělat. Ale opačně to probíhalo právě v té agentuře pro rozvoj. Tam vše zpomalilo. Máme určité příklady, o nich se hovoří, že opravdu to dopadlo dobře, že je to takový dobrý příklad. Možná, že tomu tak je, ale je jich málo. Humanitární pomoc a pomoc pro rozvoj tam se to navíc ještě zaměňuje a samotný nezbytné zdroje ze strany DEVKO nám hovoří o tom, že oni rovněž mají za úkol omezovat migraci. I ilegální migraci. A ti zaměstnanci sami to uznávají, že se zabývají i něčím, s čím v podstatě oni by neměli mít co dělat. Oni by zejména měli pomáhat v integraci těm navrátilcům, například eh, v Somálsku, mají pomáhat zemím, kde ta emigrace roste. Jako už jsem se zmínila u Maroka. Ty státy se přece musí sami ujmout odpovědnosti za vlastní občany a my těmto státům takto musíme pomáhat a to je otázka běhu na dlouhou trať problematika rostoucí migrace. Ano, my se musíme přizpůsobovat. Ti migranti k nám proudí, ale jak se s tím nakládá v místě? No a tam mě znepokojuje, že se tam nedělá ta dělící linie. Možná mi pan komisař Mimica eh, dokáže to objasnit. Máme fond rozvoje, máme eh, fond spolupráce v rozvojové oblasti jak zamezíme, že se prostředky z těchto fondů nakonec neocitnou v něčem jiném, jako migrační či azylová politika. Tam se to přece řídí odjenut v rámci jiného mandátu a jsou tam i na to přidělovány finanční prostředky. Jim pro ně je obtížné. Hovoříme o rozvojové politice a v praxi se naopak eh, snažíme těm státům svazovat ruce a dáváme těm státům pouze prostředky na to, aby bojovali s ilegální migrací. A o to tam přece nejde. My v rámci rozpočtové kontroly zde máme co říci do toho. Máme zde určitý hlas a musíme ho využít. Pokud nám chybí peníze na ty vlny migrantů zde v Evropě, tak si to řekněme jasně. Potřebujeme finanční prostředky na tyto úkoly, a to jsou zcela konkrétní úkoly a zcela jasně se liší od například podpory zvládání jiných problémů. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. A určitě pan komisař by sám se rád vyjádřil k určitým záležitostem? Komisař, ano. Ano, chci ještě jednou poděkovat za takto ze spravodajského pohledu jasně prezentovanou zprávu a i doporučení, která umožní lepší zodpovídání se po rozpočtové stránce z našich úkolů, z toho, jak se budeme snažit nakládat s prostředky a s kontrolou jejich vynakládání. Ano, je tam hodně otazníků, zejména implementační praxe i u um, e DDF, stejně jako u ostatních záležitostí. Ano, je to vždy znamenitá příležitost, kdykoliv se scházíme zde v tomto kruhu, že se můžeme zamyslet nad tím, jak na to jak utvářet metodiku těch politických kroků a jak odstraňovat, případně opravovat veškeré znepokojivé aspekty, které zde zazněly. Několik málo těchto aspektů spolupráce v oblasti rozvoje zde bylo zmíněno už jak ve zprávě, ale i v slovech eh, v tom příspěvku paní zpravodajky. Rozpočtová podpora. Ano, tady se jedná o modalitu, dokonce i preferovanou modalitu v projektech implementace rozvojové spolupráce. Všude tam, kde je to možné a přiměřeným způsobem vyhodnocené a to jsou velice striktní kritéria, jak ex ante, tak ex post, která určují míru připravenosti dané země, míru expertízy, tedy těch odborných znalostí a tam tedy podle toho rozhodujeme, zda si určitá země rozpočtovou podporu zaslouží či ne. Vy poukazujete na určité případy zemí, jež nazýváte pokročilými z pohledu hospodářského rozvoje a tážete se, proč se jich ještě ten program rozpočtové podpory týká, například Pakistán, Větnam, tam u Indie myslím, že už nemáme rozpočtovou podporu. Tam už ty programy neběží. Ale ve většině případů u těchto partnerských zemí, které už opravdu pokročily v tom hospodářském rozvoji, se to nachází v stádiu phasing outu, tedy postupného útlumu. My ty země neodřízneme ze dne na den od této podpory po té, co dosáhla určitého HDP na hlavu. Pokud se jedná zejména o zemi, kde ty průměrné příjmy jsou nízké. Tedy nechceme, aby tam nedošlo k nežádoucím dopadům takovýchto kroků, včetně rozpočtové podpory. Výsledky dosahované programy rozpočtové pomoci, kdekoliv podporujeme i po systémové stránce, například po stránce řízení finančních toků v té země, jsou opravdu pozoruhodné. Většina smluv o rozpočtové pomoci se týká konkrétních eh, cílů, například reform v určitých eh, dohodnutých, předem dohodnutých odvětvích. A takto to vypadá u většiny těchto smluv. Tam rovněž tím pádem můžeme poukázat na signifikantní výsledky protože se tam například podporuje rozvoj politik, prosazování, eh, lepší řízení a zpráva. Pak jsme schopni i poměřovat eh, výstupy a porovnat to s těmi zeměmi, které rozpočtovou podporu nedostávají a kde naopak používáme či saháme k metodice grantů, grantové podpory. A ty výsledky jsou opravdu kladné, stojí za to i z pohledu naplňování cílů udržitelného rozvoje. Například eh, ve Větnamu se to týká odvětví zdravotnictví, v Nepalu vzdělávání, eh, energetiky ve Rwandě, sociální ochrana v El Salvadoru a tak dále a tak podobně. Tam opravdu v tom srovnání zcela jednoznačně vidíme, že se naplňování ambicí těchto zemí projevuje hmatatelně. Národní rozvojové agentury. Tady zcela jasně vidím situaci tak, že koncepce implementace rozvojové spolupráce na celoevropské úrovni spoléhá velkou měrou na implementační kapacitě národních rozvojových agentur. Generální ředitel pro rozvojovou spolupráci v rámci DEVCO opakuje, a já to mohu opakovat po něm, my nejsme rozvojová agentura. Samotní. Možná se můžeme nad tím zamyslet a z filozofického pohledu zvažovat produktivnější a účinnější způsob organizace naší práce ve smyslu rozvojové pomoci na evropské úrovni. Ale právě proto spoleháme velkou většinou na národních agentury, na národní partnery. A tam se musím přiznat, že nevidím nějakou renacionalizaci, ten fenomén, že by ta rozvojová pomoc z evropské úrovně se přesouvala na národní implementační úroveň, že by si to takto ty agentury prováděly. Právě naopak, právě díky těmto agenturám se nám dokáže, eh, se může docházet k zužitkovávání těch nejlepších zkušeností právě těchto národních agentur na evropské úrovni a pro celoevropské cíle u těch eh, projektů financovaných eh, z evropských prostředků. Tam oni i tak musí splňovat veškerá kritéria týkající se ať, ať už eh, finančních pravidel, či vyhodnocení, či zadávání veřejných zakázek, volby implementačních eh, partnerů. Ono, ta pomoc eh, není vázána na pouze firmu nějakého státu. Tedy na firmu té země, jejíž národní agentura se zabývá realizací toho projektu. Spíš, co já tady vidím jako problém, je, že stále ještě nemáme dost těch národních agentur, které jsou jednak 100, se takovýchto oka, eh, eh, případů ujmout a které vyhoví těm našim kritériím a které se mohou našimi partnery v prvé řadě opravdu stát. Rád bych, aby se prodloužil seznam jak členských států, tak agentur, národních agentur, případně jiných rozvojových institucí, které dosáhnou na kritéria způsobilosti, které nám posílí síť těch implementačních partnerů k migraci a rozvoji a tam, jak to do sebe zapadá a jak to vzájemně souvisí. Máme tady společného jmenovatele. To je takové pojítko. Něco, co opravdu znamená, že do sebe zapadají obě agenty, jak ta migranční, tak pomoc té zemi. Totiž boj s chudobou v tom nejlepším možném smyslu protože pokud vyhrajeme proti chudobě, tak tím pádem demotivujeme občany té země, aby mikrovali. Ono není snadné argumentovat v tom smyslu, že využívání peněžních prostředků rozvojových k migračním cílům znamená odklonění těch prostředků od jiných uh, cílů, které souvisí přímo s rozvojovým potenciálem té země, s rozvojem dané země. Ono právě imigrační agenda se snaží o to též a dokonce i z formálního pohledu podíváme-li se na kritéria oficiální způsobilosti pro um, beneficienty, ať už podle pravidel DAC či jiných oficiálních pravidel, u velké většiny našich rozvojových programů, které se týkají zdrojových eh, příčin migrace, můžeme říci, že tam ta způsobilost je prokázána a my to pojímáme jako oficiální pomoc, eh, rozvojovou pomoc a tam ty prostředky nejsou odkloňovány od těch cílů, zapsaných cílů, dokonce i projekty týkající se zprávy migrace. Já bych rád podotkl, že se nejedná o kontrolu migrace, jako se zde někdo snažil je přejmenovat. Ne, to jsou projekty týkající se migrační politiky v tom smyslu, že všechny hospodářské a sociální podmínky, které v rámci rozvojového projektu musí být vylepšeny, jsou pokrývány penězi z tohoto zdroje. Čili my pomáháme migrantům například, kteří už jsou přesunuti z nějaké původní země do této země. To jsou často lidé, kteří už někam přicestovali a tam v sousední zemi, případně v, někde jinde ve své vlastní zemi už bydlí a neví, jaký bude jejich osud a právě i často v Africe se jejich cestování a přesuny vážou už s obtížnými podmínkami a cesta přes Středozemní moře pak je ještě riskantnější a tam se nepouštějí všichni. Tedy já se domnívám, že oficiální rozvojová pomoc, která je provázána s migrační politikou, je oprávněná, protože ta agenda migrace i rozvoje jsou rovněž provázány. Předseda, děkuji. A nyní dávám slovo velice eh, zkušenému kolegovi na problematiku absolutoria, pan Barcu Stasovi. Pane komisaři, potom přijde řada na vás, ale mějte na paměti, kdyby se dnes hlasovalo, tak tady by měli dvoutřetinovou většinu zelení v tomto, na půdě tohoto výboru. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přesně toto čekal, že něco takového řeknete. Pane komisaři, já začnu poděkováním účetnímu dvoru a panu Pocovi a kolegům a děkuji i panu komisaři. Děkuji, pane komisaři, děkuji i vašim vašemu sekretariátu za ty odpovědi, které jsme už obdrželi na písmě. Já mám dvě otázky, které jsou úzce spojeny se spolupráci v otázkách rozvoje a migrace a navážu i na otázky kolegyně Ayala Sender takové praktické záležitosti. V roce 2015 tam je ten nouzový fond pro Afriku. Ten byl zřízen, ten už pár let věří, a to nejsou nezanedbatelné prostředky, 3,4 miliardy eur a 90% z nich pochází ze standardního nástroje na spolupráci, tedy právě z toho fondu EDF. Tedy vy za ně odpovídáte a vaše služba ta rozděluje velké sumy z těchto prostředků, aby zajistila provoz veškerých eh, kroků. Měli jsme například Oxfam na konci minulého roku a Concord, které vyhodnotili předběžně ten africký svěřenecký fond. A co já jsem zjistil, když jsem se na to podíval? Přesto, že 90% těch peněžních prostředků v tom svěřeneckém fondu pochází právě z EDF a pouze malá část z nich je používána čistě na rozvoj. 22% je investováno do řízení migrace, 15% je věnováno otázkám bezpečnosti a boje s extremismem. A vy zde říkáte, no a v podstatě máte pravdu, když se podíváme na západoafrické země, že je to vše propojeno. 80% mladých lidí opouštějí eh, svou zemi, stále ještě se pohybují na území například eh, sousední země. A pouze určitá část z nich se posléze snaží o cestu do Evropy. Ale když se vrátíme k otázce těch eh, Eh, peněžních prostředků. Já mám takový dojem a sdílejí ho i některé nevládní organizace, když hovoříme o zvládání migrace, tak eh, ono se to tak nedělá, jak jste to popsal vy. Tedy že by byli podporováni migranti v té sousední zemi. Ono se tím potírají eh, migrační toky v západní Africe jako takové, ale přitom tam v západní Africe. To bylo tradičně úplně normální. Ty hranice to tam nastavili koloniální mo- mocnosti a lidé se přesouvali. A bylo to obvyklé a s tím musíme počítat. A nyní otázka konkrétně k řízení migrace, migrační problematiky a boje s extremismem je vhodné, že se k tomu používají prostředky z EDF, neměla by komise a spoluzákonodárci včetně nás jako Evropského parlamentu a příslušní komisaři zabývající se rozdělováním peněz. Neměli by se na to podívat, když to je svěřenecký fond, nemělo by to být rozděleno jinak, nemělo by tam naopak směřovat 90% na rozvojovou spolupráci a když se podíváte na ty hodnotící zprávy Oxfamu a Concord a porovnáte to s vašimi odpověďmi, tak eh, co eh, spoluúčast místních aktérů občanská společnost, občané, místní nevládní organizace. Jak to vypadá? Vy tvrdíte, že oni jsou součástí toho procesu, třeba i jako pozorovatele, ale když já se začtu do těch zpráv eh, těch nevládních organizací, které jsem jmenoval, tak je tam velká kritika, protože vše se zdá je centralizováno, rozhodování je velice striktní a sice lokální místní partneři mají ten úkol vše pozorovat, ale v tom eh, prosazování, v té realizaci vůbec zahrnuti nejsou a kdokoliv spolupracoval eh, v té mm, rozvojové mm, problematice i krátce, tak ví, jak na tom záleží. A pak eh, ovšem rozhodují pouze dárci a beneficienti vůbec nejsou mm, do toho zahrnuti, nespolupracují, nemají žádné konkrétní úkoly a pak to dopadá katastroficky. Eh, katastrofálně tedy otázka konkrétně zní, proč 90% je využito tak, jak jsem to popsal, 63% těch prostředků pouze jde čistě na rozvojovou problematiku, přestože 90% prostředků jde z EDF. A pak koherentnost těch politik. Víme, že mnoho peněz směřuje právě do Afriky a já se chci vyjádřit k západoafrickým zemím. Tyto země dostávají nezanedbatelné prostředky, ale když se podíváte, jak to tam vypadá, jednou rukou něco dáváme, druhou to znovu odebíráme. Proč? Protože naše politika není soudržná. Máme například evropskou zemědělskou politiku, máme politiku pro rybolov, máme politiku pro svobodný obchod. A pokud se podíváte na dopady těch politik, tak oni jsou v protikladu k těm jiným ambicím, které vůči západní Africe máme. Dám vám takový snad snadný a jasný příklad. Máme, zbavili jsme se mléčných kvót v zemědělství, takže máme nadbytek mléka, z toho se dělá prášek, ten se skladuje a něco z toho mléčného prášku cestuje do západní Afriky. Například v Burkině Faso a tam je to třikrát levnější než mléko místní krávy. Takže pokud chcete pomoci místnímu mlékárenskému průmyslu, místnímu zemědělství, tak vidíte, že rozhodně něco takového jim tam nepomáhá v té zemi. A já bych mohl citovat podrobnější údaje. Ono ano, v těch zemích mléko chybí. Něco se s tím dělat musí. Na druhé straně tím, že my vyvážíme mléko do těchto zemí, tak my výslovně škodíme těmto, ze, těmto zemím. Tam ti, kteří kdysi hospodařili na poli, nejdříve cestují do města a potom se rozhodnou, že třeba pocestují do Evropy. A mnozí z nich ilegálně a pak možná dochází k tomu, že budou těmi otroky na těch rajčatových eh, polích někde ve Španělsku například. Takže chci to říci jasně. Otázka a já mám konkrétní otázku. Jakým způsobem komise monitoruje, že všechny unijní politiky jsou soudržné a že do sebe vzájemně zapadají? Tak to, to přece musí v Unii vypadat. My to tvrdíme, že to tak vypadá, ale kontrolujeme to. Dat heel te bewaken. Vind ik nogal een mager antwoord. Wat zijn die tools? Máme nástroje, mechanismy, vy o nich hovoříte, ale já bych rád věděl, co to konkrétně je když jsme zde měli naslyšení pana Avramopulose. Ono je to totiž téma, které se týká jak jeho, tak vás. Já jsem se ho tehdy tázal, Existuje v rámci komise nějaká místnost, tak nějaký útvar, kde si ta generální ředitelství jakoby sednou spolu, dají hlavy dohromady a vzájemně konzultují, jak chtějí v určitém případě podstupovat. Čili máme paní Mogherini, zahraniční politiku, máme paní komisařku Malmstromovou, máme pana komisaře Hogana za zemědělství. Je někde, existuje něco někde, kde oni si mohou ty politiky sladit a vyhodnotit, zda to takto funguje anebo spíš komise dává k dispozici mechanizmy a nástroje a to je vše. Takže rád bych získal více informací o tom, jak zaručíte tuhle tu koherentnost politik. Toto jsou peníze, které vydáme na rozvojovou spolupráci. Je to potřeba dělat, ale eh, musíme zajistit, že jednou rukou dáváme, ale druhou nebereme. Tady jde také o důvěryhodnost Evropské unie v této diskusi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za všechny tyto připomínky, návrhy. Ano, máte pravdu. Všem nám jde o to, aby naše rozvojová pomoc byla efektivnější. A taky rozvojová spolupráce. To, co jste zmiňovali, je relevantní k těm svěřeneckým fondům pro Afriku, pro řešení důvodů nestability v Africe a migrace. My jsme tenhle svěřenecký fond ustanovali za předpokladu, že vše, co jsme doposud dělali v rámci rozvojové spolupráce v Africe, nebylo dostatečné proto, aby to umožnilo rozvojové politice dosáhnout svého plného potenciálu, tak abychom docílili všech cílů udržitelného rozvoje pro Afriku. Dvacet šest miliard eur každoročně se dostává tedy do Afriky na nějaké velké projekty z členských zemí Evropské unie a ze samotného rozpočtu Evropské unie, ale přece jenom potřebujeme zacílenější nástroj, který by řešil rozvojové otázky v Africe ještě efektivněji. Takže Svěřenecký fond eh, pro Afriky byl ustanoven má kapacitu téměř 4 miliard eur na podporu projektů ve třech hlavních oblastech vytváření pracovních příležitostí, tedy zaměstnanost, vzdělávání, školení, um, učňovské programy v Africe a za třetí zpráva migračních toků a zpráva hranic. Některé nevládní organizace a také instituce vyjádřily určité obavy v tom smyslu, že tento svěřenecký fond by byl nástrojem, který by odklonil rozvojové finance na nerozvojové cíle. Existují výpočty, že asi 60-70 operací svěřenského fondu se nevztahují na rozvoj, ale jsou financovány z rozvojových nástrojů finančních. A já si myslím, že to úplně neodráží metodiku. Oficiální rozvojové pomoci. Tady jde o rozdíl mezi hodnocením rozvojového dopadu eh, programu zprávy migrace. Samozřejmě nevládní organizace to považují za kroky, které nejsou rozvojové, pokud například financujete ubytování nebo péči o migranty v Ugandě, v uprchlických táborech nebo v Nigeru, řekněme, pokud to neziskové nevládní organizace mm, považují za nerozvojovou pomoc, tak to není úplně v souladu s mm, kritérii OBSE. Pro tuto oblast. Podle pravidel OBSE 96 veškeré naší roz, veškeré naší rozvojové intervence, tedy eh, opravdu je tady ve v těch 90% jde o pomoc eh, rozvojovou. A to tedy platí pro ty projekty eh, svěřenského fondu nebo financované z něj. Když jsme tedy ustanovili tento fond, snažili jsme se urychlit implementaci a dopad naší rozvojové pomoci v mnoha oblastech, které ji potřebují. A samozřejmě také jsme tím chtěli ovlivnit situaci eh, v té migrační sféře. Hmm. Potom máme nový návrh pro příští víceletý finanční rámec. Tam třeba navrhujeme strukturu pro integrovanější, širší nástroj e, mezinárodní spolupráce v tedy sousedství a my jsme do rozpočtu zavedli řadu prvků, také metodiky a dalších kroků, které umožní Eh, zefektivnit všechny ty rozpočtové nástroje, aby byly konkrétně zacílené. Takže v příštím rozpočtovém období se budeme moci úžeji zaměřit na skutečné potřeby tam, kde budeme potřebovat tedy nějaké operace financované z toho trust fundu nad rámec nějakých eh, tedy eh, finančních nástrojů z rozvojové pomoci. Naše tedy zapojení eh, do práce spolu s nevládními organizacemi v rámci tohoto svěřeneckého fondu ty věci, které z ní financujeme, tam spolupracujeme tedy ze 20% s nevládkami jako implementujícím partnerem. Pochybuji, že by eh, takhle se zapojovali do implementace nerozvojové pomoci. Tohle to je prostě tedy věc, kterou bychom rádi Ehm, vyjasnili, abychom zabránili jakémukoliv systémovému či nesystémovému pokusu o odklonění rozvojové, rozvojových financí. Politická koherentnost, ano, to je důležité. Souhlasím s vámi, že pokud se nebudeme snažit o to, aby naše politiky eh, nějakým způsobem eh, dávaly společně smysl, tak eh, se může stát, že jednou rukou budeme dávat a druhou budeme brát. Z toho důvodu politická koherentnost pro rozvoj je součástí toho, jak eh, poskytujeme eh, eh, nebo jak děláme rozvojovou spolupráci. Máme taky nastaveno monitorování a hodnocení koherentnosti nejrůznějších politik v rozvojové oblasti. A například teď máme ex ante hodnocení každého politického opatření z jakékoliv oblasti politiky, když je tedy předkládána nová legislativa, na komisi proběhne hodnocení dopadu a součástí tohoto hodnocení dopadu je vyhodnocení toho, jak ta konkrétní oblast politiky, ať je to zemědělství nebo e, jiné, jak to ovlivňuje soudržnost dalšími cíly, tedy rozvoje. pravidelně. Máme na devku zprávy o politické koherentnosti politik a tohle děláme zase ex post. Tam měříme a monitorujeme koherentnost nejrůznějších opatření v těch politických oblastech a v interní metodice práce komise je nastavena eh, vlastně koordinační schůzka, které předsedá příslušný vicepředseda komise A tam se opravdu snaží o to, aby každý se dokázal podívat na ten celkový obrázek, aby se lidé tedy hm, nedrželi pouze těch svých konkrétních politických oblastí. Aby se propojili eh, vnější i vnitřní politiky a jejich opatření tak aby byla zachována koherentnost těchto opatření napříč různými oblastmi. Asi jedna z nejaktivnějších skupin komisařů je skupina, která předsedá vicepředsedkyně komise Mogheriniová, tedy vnější eh, činnost. A i tady se pohlíží tedy na ko- politickou koherentnost pro rozvoj. Já nechci, aby to vyznělo tak, že říkám, že to, co děláme, je nejlepší způsob toho, jak se dělá rozvojová spolupráce. Já souhlasím se všemi připomínkami, které zde zazněly. ve zprávách, které zazněly ze strany eh, účetního dvora, i to, co zde říkali členové výboru. Nám to tedy ukazuje cestu, kde se máme zlepšit. Řekněme, je to jakýsi rámec za všemi vysvětleními, které se tady snažím poskytnout. Děkuji. The, let me now assume the different kind of role here, because I remember... Eh, jenom upozorňuji, že paní Gresle by nikdy nedovolila, abychom měli takové spoždění. Takže naštěstí ale Eh, další bod eh, zahrnuje stejné řečníky a částečně jsme jej už pokryli. Paní Sender, chtěla byste k tomu ještě něco říct na závěr? Ano, děkuji. Jen bych rád poděkoval učit, poděkovala účetnímu dvoru a také panu komisaři. a zástupcům DG DEVCO za všechny informace, které nám poskytly. Eh, také se těším na informace, které nám poskytnou v budoucnosti a eh, i za předpokládanou pomoc, kterou nám poskytnou eh, v, mm, při mm, jakýchkoliv změnách finančních vyhlídek. Děkuji. A nyní tedy přecházíme k bodu číslo 5 zde výbor kont. Eh, konstatoval, že míra chybovosti byla o něco vyšší, než jsme očekávali. A já eh, nyní zase dám slovo panu Parcovi, aby předložil stanovisko účetního dvora. Děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji panu komisaři, děkuji všem složkám komise za velice profesionální spolupráci a opět znovu děkuji i poslancům Evropského parlamentu za to, že předkládali dotazy, předkládali písemné dotazy a že se to všechno řešilo. Ještě předtím, než přistoupím ke konkrétním výsledkům EDF, tak bych rád využil té příležitosti, že tady máme pana komisaře a to sice odpověď na otázku 32, to je eh, bezpečnostní nastavení architektury v Africe, eh, toho systému v Africe, tak komise tvrdí, že všechny pilíře APSA jsou funkční, ale já musím říct, že já sám jsem byl eh, tím člověkem, který to měl na starosti, také jsem strávil hodně času v Africe a musím tedy říci, že tohleto prohlášení je přinejmenším nadsazené, abych tak řekl. A e, opravdu je potřeba provést skutečné posouzení toho, co je funkční nebo co není funkční, protože tady mluvíme o programu, který by měl zajistit bezpečnost na africkém kontinentu. Ne jenom o tom, že něco bude někde na papírech nebo že proběhnou ty schůze a padnou rozhodnutí. To už prostě pak jsou jiné věci, které musíme skutečně zajistit. Teď Evropský rozvojový fond a hlavní výsledky. Tak, já myslím, že hlavních je tady několik bodů. EDF je specifický, je mimo rozpočet EU a jsou tam určitá zvláštní pravidla a účetní audit musí vydávat každoroční auditní výrok, pokud jde o řádnost příjmů a pladeb EDF. Takže naše výsledky jsou následující. Za prvé, pokud je o spolehlivost účtů, tak účty 8, 9, 10, 11 ERF za rok 2017 eh, přinášejí poměrně eh, dobré pozice. Za druhé, pokud jde o příjmy a příslušné účty pro rok 2017, tak je to všechno řádné ve všech předložených materiálech. Za třetí, pokud jde o platby týkající se roku 2017, tak tady eh, je míra chybovosti vysoká a tudíž Evropský účetní dvůr vydává záporný eh, výrok. Tady máme nějakých 4,5 a to je opravdu vysoká chybovost a za rok 2016 to bylo výrazně nižší, bylo to 3,3 což znamená, že chybovost výrazně vzrostla. Hlavní příčiny chyb jsou pořád ty samé. Eh, ty projekty, ty transakce jsou nekonzistentní, chybí tam podkladové materiály, jsou tam chyby v zadávání veřejných zakázek a ve způsobilosti výdajů. My jsme analyzovali, že v jedenácti případech komise má k dispozici dostatečné případy pro to, aby zabránila nebo detekovala ty chyby předtím, než přijme ty výdaje. Pokud by komise bývala byla využila všechny ty informace, které měla k dispozici, tak by ta míra chybovosti mohla být o 1,8 nižší. Pokud je o klíčové auditní e, záležitosti, tady máme dvě věci. Jednak ty e, příchaz, ty, ten možný dopad Brexitu. Pokud jde o accrual charges, dobře, komise očekává, že eh, by to tam mohlo být 4,6 miliard euro. To je opravdu vysoká částka, ale naše posouzení je tady kladné. Možné dopady procesu odchodu Spojeného království jsou správně promítnuty do účetnictví za rok 2017. Potom bych chtěl znovu zopakovat to, co jsem říkal už předtím u rozpočtové podpory, ale teď nebudu zacházet do podrobností, už nemáme tolik času. Pokud jde o tu kvalitu tak eh, tam jsou určité problémy z, eh, z mého hlediska. Ono tady cílem té studie mělo být poskytnout eh, FKO, jaká tam bude zůstatková míra chybovosti. Ovšem, je potřeba si uvědomit, že jedna věc je studie, jedna věc je audit podle těch mezinárodních standardů a soukromý konzultant, který prováděl studii pro generální ředitelský DEVKO, použil velkou část údajů ze stávajících zdrojů, ale nevyhodnocoval spolehlivost těch zdrojů. To v praxi znamená, že ten soukromý konzultant, který měl kontrakt s DG Devco, tak eh, tam eh, prostě náležitě nepracoval s tím, s čím měl. Myslíme si, tedy, že to bylo méně obezřetností než před schorých zích letech, protože ten uh, kontraktor se spolehl na 67% a loni to bylo jenom 16% a vidíme tam prostě mm, poměrně velké nekonzistence v těch výpočtech a extrapolacích. Jak jsem říkal, eh, my jsme tady udělali celou řadu doporučení. Komise ta doporučení akceptovala a eh, myslíme si, že tedy to bude do budoucna dobře ošetřeno. Potom konečně ještě závěrečná poznámka. Evropský parlament nemá pravomoc eh, dotknout se toho absolutoria. Takže pokud tam bude nekonzistentnost v tom rozpočtovém eh, procesu a zároveň v procesu eh, nes odpovědnost, kde je Evropský parlament zapojený, tak je tady možnost, že by došlo ke snížení souvisejícího rizika a protože je potřeba si uvědomit, že Evropský parlament nemá rozpočtové pravomoci. Děkuji mnohokrát a rád zodpovím na vaše dotazy. Děkuji, děkuji mnohokrát za tyto důležité poznámky. A teď dám panu komis- slovo panu komisaři Mimicovi a prosím, dívejte se na hodiny. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Valimu a také panu Parcovi, členovi Evropského soudního dvora, pokud jde o vyjádření k EDF. Nejprve bych se dotknul témata e, přímých pladeb pro EDF. Tady jsme opravdu oceňujeme tu práci, která e, se týká toho, že Evropská komise neustále se snaží vylepšit, e, vylepšit tu práci. Ovšem, Evropský soudní dvůr nezveřejnil odchaz, odhadovanou chybovost u rozpočtu. Jejich odhady pro EDF byly vyšší než naše do velké míry proto, že máme odlišné metody vzorkování, oblast působnosti a další metodiku. Nesmíme zde zapomínat na dvě důležité věci. Za prvé, Účetní dvůr analyzuje transakce ze stávajících kontraktů, zatímco naše studie eh, zbytkové chybovosti analyzuje transakce už z uzavřených kontraktů, kde už byla zrealizována příslušná korektivní opatření. Takže tohle jasně ukazuje, že komise má korektivní eh, kapacitu. Odhadovaná eh, zůstatková chybovost 1,18 za rok 2017 je velmi výrazně pod mírou významnosti. Navíc ta míra teď už pět, míra chybovosti už pět let po sobě klesá. Takže e, tady to ukazuje, jak úspěšná jsou tak korektivní opatření před uzavřením kontraktu. Za druhé, jakékoliv vyhodnocování toho, jak, e, jaká je výkonnost operací EDF, musí brát v potaz to rizikové, komplexní a rychle se vyvíjející prostředí, v rámci něhož působíme. Ale jak jsem říkal, jak vždy říkám, můžeme to udělat ještě lépe. Takže určitě budeme dělat příslušné kroky, abychom provedli doporučení mm, Evropského účetního dvora a ještě tu míru chyrobovosti snížili. Jistě ty výše uvedené snahy, eh, pokud je o EDF, souvisí s širším politickým kontextem a s našimi vztahy se zeměmi AKT, kde bych rád eh, se už dostal ke konci svého eh, vystoupení musíme ten rámec po platnosti e, kotonu nastavit správně, tak abychom dobře transformovali dnešní partnerství do moderního politického rámce a abychom společně mohli realizovat cíle udržitelného rozvoje. Jednání už začala a jde tady teď o to, jak si nastavíme ty konečné výsledky, aby odpovídaly našim vzájemným ambicím. V tomto kontextu v rámci afrického pilíře jsem přesvědčen, že Eh, stávající mm, Africko-Evropská aliance pro udržitelné investice a pracovní místa, kterou prezident Juncker představil této sněmovně ve svém projevu o stavu Unie, bude důležitý milník v našich vztazích. Podpoří to investice do Afriky, podpoří to obchod, obchod vytváření pracovních míst a také investice do vzdělávání a eh, školení. Abychom eh, naplnili ty politické vize návrhů v té po kotonu fázi, tak jsme velmi pozorně naslouchali těm dlouhodobým požadavkům Evropského parlamentu a navrhli jsme začlenění Evropského rozvojového fondu do všeobecného rozpočtu Unie. Parlament by tudíž potom tady vykonával ty dvojí pravomoce eh, Jednak pokud jde o ty rozpočtové záležitosti a také pokud jde o ty výdajové záležitosti. To by vedlo k větší soudržitelnosti a k většímu důrazu na výkonnost a výsledky. Vážení poslanci, musíme se všichni snažit o to, aby ERF byl co nejvíce efektivní. Ještě jednou vám děkuji mnohokrát za vaši neutuchající podporu a konstruktivní příspěvky. Děkuji. Vzhledem k tomu, že pan zpravodaj Marko Vali zde není a já vám teď ukážu, jak někdy důležitá je e, soustředění více pravomocí, tak si dovolí dávat slovo sám sobě. EDF je velmi obsáhlý a komplexní nástroj, který podporuje rozvoj v mnoha zemích. EDF se často realizuje v zemích, kde jsou nesmírně obtížné a složité sociální podmínky. Tudíž chápu, jaké problémy souvisí s tou neutuchající prací v této věci a jak někdy složité je reagovat na to, co se zde objevuje v tomto procesu. Nicméně dohled nad vynakládáním EDF e je velmi zásadní. Prostředky, které máme v EDF, jsou velmi vysoké a je tady opravdu toho ve hře mnoho. Takže musíme zajistit, aby byla dodržována kritéria udržitelného rozvoje i transparentnosti a abychom také brali v potaz různé sociální a environmentální faktory. Děkuji všem mnohokrát, že se zapojili do této diskuse. Tím končím bod 5 a teď tady máme bod 6. To je udělení absolutora za rok 2017. Opět 8 a 9 DC, 11E. A to je investiční facilita AKT, kde je mi velkým potěšením přivítat pana Luku Lacaroliho, který je zde tady s námi a který přednese stručnou prezentaci tohoto bodu. Máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát. Dobrý den, dámy a pánové. Nejprve bych rád poděkoval Evropskému parlamentu a e, tomuto výboru za velkou podporu. A také jsme se snažili e, tedy co nejlépe zodpovědět ty obsáhlé otázky, které jsme dostali. E, já jsem původně chtěl tu prezentaci předne, eh, poskytnout i na papíře, ale z časových důvodů bych se prostě chtěl teď zaměřit už jenom na ty hlavní koncepty, než abychom si to procházeli stránku po stránce. Eh, dovolte mi, abych se zaměřil opravdu na ty zásadní věci, zásadní témata, která už tady zazněla. A také bych chtěl uvést některá čísla, pokud jde o činnost EIB v posledním roce. Jak víte, naše hlavní priority jsou v zásadě vymezeny dohodou kotonu, takže rozvoj soukromého sektoru a zajistit co nejširší infrastrukturu v rámci oblasti AKT. Kromě toho, tady máme ale různé horizontální průřezové cíle, jako je třeba eh, boj se změnami klimatu a regionální soudržnost. Ovšem, naším hlavním cílem je samozřejmě snižování chudoby v tomto regionu. Takže tady jde o udělování absolutoria, čili uvedu opravdu některé konkrétní údaje, některá tvrdá fakta, podle něž byste si snad mohli udělat představu, mm, co v této věci jsme v posledních letech dělali. Takže hlavní čísla jsou ta, že pokud jde o upsané aktivity, podepsané aktivity, tak celkem to bylo 1,4 miliardy euro, což jde nad rámec našeho původního cíle. A týkalo se to 38 projektů. A tady bychom se dostali až na 1,5, pokud tam zahrneme i Jižní Afriku. To je mnohem více, než to bylo v loňském roce. V loňském roce tam došlo téměř k zdvojnásobení. Samozřejmě my jsme měli přínos z té velké míry schválování v letech 2016, což vedlo k podepisování kontraktu potom v dalším roce 2017. To je všechno součástí toho dalšího procesu. Nejprve musí proběhnout schvalování, potom musí ještě proběhnout podepisování. Takže samozřejmě to, že se to schvalovalo v roce 2016, se promítlo pak do, těch, eh, do toho velkého počtu v roce 2017. Pokud jde o ty částky, tak my jsme měli 760 milionů euro, což bylo pokryto 30 kontrakty v rámci finanč, investiční facility a 660 milionů euro, což bylo pokryto z vlastních zdrojů. A to se promítlo zase konkrétně do 11 kontraktů. Vidíte tady, že ta dynamika tady je teď opravdu veliká a co je pro nás důležité, je, abychom pokračovali v tomto dynamickém rozvoji našich operací a abychom byli také schopni se přizpůsobit a reagovat na nové požadavky, abychom mohli eh, zvýšit rozsah těch nástrojů a tak, abychom byli schopni se soustředit na dopady našich operací v terénu. Tady eh, k tomuto konkrétnímu bodu možná uvedu ještě některá hlavní čísla. Když se podíváte na to, co v loňském roce eh, banka financovala v rámci investiční facility, tak banka podpořila úvěrové řady 428 eh, milionů euro. To šlo na podporu malých a středních podniků a mikro, institucí v oblasti mikrofinancování. Také jsme investovali 153 milionů euro do soukromého kapitálu, do 12 fondů a jedné přímé operace a očekáváme, že to vytvoří 17 tisíc trvalých kvalitních pracovních míst v 150 firmách. Také jsme podporovali samozřejmě eh, různé větší projekty. Eh, fungujeme s těmi eh, světovými měnami, hlavně dolar a euro, ale také se snažíme eh, uvěrovat v místní měně. To je opravdu hodně žádané, hlavně pokud je uvěrování malých a středních podniků. V loňském roce ta banka pokračovala v nárůstu svých aktivit v oblasti mikrofinancování a to jsme udělali prostřednictvím různých operací, různých institucí a celkem to představovalo 16 milionů euro. Pokud je o základní infrastrukturu, tak v loňském roce banka podepsala 15 eh, milionové kontrakty na podporu dodávek pitné vody v Mali. To je velký investiční plán, který by měl být přínosný pro půl milionu lodí a jejich přístup k pitné vodě. A také pokud jde o eh, hygienické služby tato facilita nám také umožnila financovat úvěr 28 milionů na vybudování nového mostu mezi řekou, mezi Senegalem a Mauritánií, což je velmi důležitý komponent, který výrazně doplní dopravní infrastrukturu v tomto regionu v severní části Afriky mm, a směrem na západ. Všechny tyto projekty podléhaly vysokým environmentálním a sociálním standardům a všichni byly předloženy zástupcům 28 členských států, kteří jsou členy eh, výboru investi- této investiční facility. Říkám to proto, že EIB eh, e eh, samozřejmě má pocit, že se musí odpovídat svým evropským Eh, zainteresovaným subjektům, těm partnerům z 28 členských států a opravdu se snažíme vycházet z těch priorit a předpokladů stanovených EU v oblasti zahraniční politiky. A nyní, abyste si dokázali udělat představu, jak se situace změnila v průběhu loňského roku. Mnoho důrazu se klade na migrační záležitosti právě v zemích, o nichž hovořím, vznikl africký migrační balíček a tam je 800 milionů eur v rámci té facility určeno pro tyto účely. Banka se snaží silněji působit v těch zranitelných státech, co tím myslím. No v roce 2017 tam podporujeme 17 aktivit v devíti státech 700 milionů eur obnáší celková hodnota těchto projektů. Z nich přes 580 milionů eur podporovalo infrastrukturní projekty v osmi zranitelných státech. Jak to dokážeme? Jakým způsobem to provádíme? Máme investiční facilitu a pak ještě to impactové financování. To je obálka, která vznikla před několika lety v rámci této facility, jak víte, je vysloveně určena pro riskantnější země a riskantnější odvětví. Jsme přesvědčeni, že v rámci volby těch projektů je tím, jak si legitimizujeme a dáváme jim určitý pon z kvalitního projektu, který je hoden toho, aby jej financovala EU. Ono je to ta facilita mocný finanční instrument od svého vzniku v roce 2003, tak tam je ta páka, ta míra té páky 1,9 k 9. Za každé investované euro se podařilo mobilizovat hodnotu v mm, hodnotě 9 eur, což znamená, že ty půjčky opravdu plní svůj účel. Nejde ale pouze o čísla, o statistiky, chceme i výsledky a to si uvědomujeme, že ty čekají všichni. Aby to v praxi se projevilo na životě lidí, kteří tam jsou a proto se zároveň vždy díváme, jak to, co děláme, souvisí s těmi udržitelnými cíli tisíciletí. Tak proto máme takový mechanismus sledování, který jednak něco poměří ex ante, posléze ex post, porovná se to a pak ještě u výjmenovaných projektů se ověřuje, zda ty výsledky ladí s tím, co se od nich čekalo. Kromě toho v loni banka prohloubila své úsilí, aby zvýšila účast na projektech s klimatickým aspektem. Tam se banka zavazala k 35, zavázala k 35% přispění k snížení poškozování klimatu do určitého časového horizontu. Do roku 2020 se nám pravděpodobně podaří tento cíl splnit. Ještě než uzavřu svůj krátký příspěvek, tak bych si dovolil, dámy a pánové, podělit se o pár myšlenek týkajících se výhledu a i šance pokračování po roce, eh, po té, co hm, naběhne nový víceletý finanční rámek, kdy by měla tato facilita skončit a to už by naše banka neměla možnost se v těchto projektech dále angažovat. To vzbuzuje určité obavy, protože jakým způsobem můžeme nákladově efektivně investovat peníze, získávat si důvěru ostatních partnerů a být promotéry toho, co má v místě kvalitu. My doufáme, že přece jen v dalším finančním rámci nám bude umožněno pokračovat. To je právě éra, kdy má obrovskou hodnotu nacházet v Africe partnery, Eh, budovat právě tu hospodářskou diplomacii a my si myslíme, že už jsme tomu položili výborné základy. Ta investiční facility je opravdu takovým jedinečným nástrojem, jak našim, tak i celé Unie, aniž bychom potřebovali dodatečné zdroje z unijního zbore, zdroje používáme ty zpětné toky a jsme přesvědčeni, že v průběhu dalšího víceletého finančního rámce budeme schopni mobilizovat přes 20 miliard eur a zároveň podpořit projekty v tom stejném smyslu, v tom stejném duchu jako za posledních několik let. Tedy pokud by se nás někdo ptal, tak rozhodně my bychom orodovali za pokračování této facility, neli dokonce za její rozšíření či posílení, protože to nám v tom globálním nasměrování jednoznačně pomáhá. A ještě poslední úvaha. Právě ta investiční facilita, podobně jako ELM, u těch ostatních neunijních zemí, kde tu pomoc poskytujeme, má dopad. Zviditelňuje Evropskou unii a zároveň dává Evropské unii i určitou politikou páku. Možnost působit na dané země. Máme ještě i další hráče, příbuzné hráče jako EBOR, s nimi i spolupracujeme. Tam se jedná rovněž o významného investora. Mnoho zemí takové právě investice potřebuje a jádrem konzenzu je, že máme spolupracovat tak, jak si to EU představuje. Já jsem si vědom, že čas běží, omlouvám se, pokud jsem vám zabral trochu více času, ale doufám, že se mi podařilo pokrýt většinu témat, k nímž jsem se zde dostavil. Děkuji, říká předseda, než se pustíme do té dlouhé řady otázek, Nejdříve krátce dostane slovo představitel komise, ředitel pracovního týmu, pan Elefterios Tiados. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážení představitelé EIB, ano, komise potvrzuje že investiční facilita se opravdu prokázala, co by velice užitečný nástroj k podpoře soukromého sektoru v zemích AKT. Komise zde sehrává konzultativní úkol, se, konzultativní úlohu a snažíme se o koherentnost toho, jak funguje facilita a jak to zapadá do obecných strategií či jiných cílů vůči těmto zemím a i aby ty prostředky byly komplementární vůči prostředkům našim a akcím našim. Tedy, berouc toto v úvahu, komise chce zvyšovat adicionalitu svých operací a nyní je klíčové, že se musíme věnovat zejména dopadu našich eh, akcí v těch zranitelných zemích, v zemích ohrožených a tam financovat i příslušné operace. Zároveň zvýšit využívání rizikového kapitálu a snažit se snižovat rizikovost a zároveň však počítat i s růstem prostředků ze soukromých zdrojů. Komise chce vybídnout EIB, aby právě prioritním způsobem přistupovala k těmuto typu operací. Zároveň běží Evropský investiční plán, ten nedávno začal být realizován. Tam je 44 miliard do Afriky a sousedních zemí do roku 2020, abychom podpořili udržitelné cíle tisíciletí a zároveň, abychom dokázali potírat migrační příčiny. Tam budeme úzce spolupracovat s našimi partnerskými zeměmi, brát v potaz jejich priority a i s EIB bereme na vědomí, že EIB je členem strategické rady, což umožní vzájemné sladění všech unijních politik a i přizpůsobení cílu. To teda bylo závěrem a jsem k dispozici, pane předsedo. Předseda, děkuji jménem zpravodaje pana Valiho. Zde mám dvě otázky. První, totiž Řekl jste, že je tady určitá obava, že by mohly chybět finance v rámci dalšího víceletého finančního rámce. Jakým způsobem nám můžete pomoct argumentovat v rámci rozpočtového výboru, například ať už se jedná o expanzi, či nové použití vaší facility, či znovu využití už těch peněz. A za druhé jste řekl, že je tam určité riziko, že 150 milionů eur bude rozpočtováno na energetiku. To bych rozhodně neměl radost, abych tam viděl i jedno jediné kilo uhlí, které by bylo financováno z Fondu obnovitelné energie. A nyní dávám slovo paní Ayala Sen. Sí, muchas gracias, presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Já mám otázku, která se týká něčeho, co už jsme registrovali i loni v té zprávě. V té zprávě EIB na co narážím. Otázka poskytování mikrofinanční pomoci. A tady mám otázku. V těch průsvítkách, které jste nám zde promítl, hovoříte o výsledcích a hovoříte o 29 milionech eur. To je záležitost eh, právě těch přímých mikrofinančních úvěrů. A já mám otázku, jde už o podepsané smlouvy? o hotovou záležitost? A nebo jde o prostředky, které už byly ehm, tedy věnovány pro čito účely. Já mám často totiž zkušenost s tím, že banka podepíše příslušné smlouvy, takže to například i ve smlouvě zakotveno ta částka, ale pak se s tím sotva co děje. A u těch mikrofinančních záležitostí, to je takový dobrý příklad malých půjček a zatímco v těch příkladech, které vy uvádíte, ty částky jsou přece jen trochu větší, takže by mě zajímalo, na co ty částky jsou půjčovány. A pak ještě otázka infrastruktury. Tady vidím, že v podstatě ani nedochází tak ke tvorbě pracovních míst. Nevím, zda se o tom hovoří někde na jiném místě, ale zajímalo by mě, jak se situace utváří v infrastrukturální oblasti. Máte například k dispozici nějaké statistiky o tom, kolik pracovních míst vzniklo? Prostor pro odpověď. Ano, já vám děkuji, děkuji za tyto otázky. V tom pořadí, v jakém byly položeny dopad. U toho dopadu samozřejmě, že jsme si vědomi, že je to významná věc. Já jsem se snad o tom řádně nezmínil, ale tam to má dvě dimenze. Dosáhnout toho dopadu a pak o tom podat zprávu. Co se týče dosahování toho dopadu. Tam jednak jde o to, jak volíme projekty a jednak jak volíme prostředky na tyto projekty. Tedy ta obálka na to dopadové financování, ta Impact Finance Envelope, to je nástroj, který nám umožňuje postupovat eh, přímo u produktů a s partnery, kde to předtím možné nebylo. Příklad eh, jak to vypadá u té obálky. Tam je 800 milionů k dispozici a tam právě jde o mikrofinanční pomoc poměrně novým institucím, které nemohou moc o sobě ještě říci a zároveň jim poskytujeme i technickou pomoc, aby se dostali z té záběhové fáze. A zároveň ještě jim poskytujeme i určité kapitálové záruky. Jde tedy o malé střední podniky, které by měly problém obdržet úvěr u klasické banky, či eh, se nechtějí z nějakého důvodu, či neuchází se o úvěrové um, financování. U těch udržitelných cílů tisíciletí. Ano, je to zaintegrováno do posuzování všech projektů, ale i jejich dopadu. Máme rámec poměřování výsledků. A tam, jak to vypadá? tradičně. Máme jak ukazatele ex ante u každého projektu. Nejdříve si tedy řekneme, jaký dopad bude mít na zaměstnanost pokud nějaká firma vznikne. Jak to bude vypadat s diverzitou z pohledu pohlaví? A pokud tam například je to relevantní, tak například poměřujeme, kolik občanů tím získá přístup k pitné vodě, kolik občanů bude mít možnost používat dopravní prostředky a vše to poměřujeme jak před, tak po. A někdy přiznám, že se nám to až tak nepovede. Někdy se něco přecení. A proto právě ta evaluace vždy důsledně je prováděna, abychom se sami učili z těch eh, předchozích projektů. A jak to vypadá nyní? Nehovoříme pouze o indikátorech, které jsme si sami vypracovali u nás eh, v EIB, ale porovnáváme, porovnáváme ty projekty i s projekty některých jiných generálních eh, ředitelství, o nichž víme. Ta investiční facilita, jak ji používáme, to už jsem se zmínil. Za každé euro, které tam investujeme, se nám zdařilo získat 9 eur. No a ten takzvaný reflow, čili ten oběh těch finančních toků, to běží pořád. Proto ta jedna k devíti se může i zvýšit ta uměrnost, či ten násobek. My jsme si například odhadli, že do roku 2025 a v těch příznivých okolnostech bychom mohli dosáhnout 14 eur za jedno. Je to tedy velice mocný nástroj a díky právě těm tokům, opětným tokům, se můžeme podívat, jak to vypadá a jak to bude vypadat. Tím například můžeme přislíbit, že můžeme pokračovat i po roce 2020 a to na té úrovni stávající. Čili něco, co díky těm vráceným částkám za nulové náklady může pokračovat z pohledu rozpočtování o těch 250 eh, milionů eur na energetiku. Tady potvrzují, máme politiku v oblasti energetiky a tam je celá řada požadavků a jak si dokážete představit, naše aktivity opravdu směřují k těm obnovitelným projektům. Například eh, loni nenajdete jediný projekt odvětví, ať už plynu nebo uhlí. Vše v tom v odvětví obnovitelné energie. Všichni víme, jak záleží na těch například přenosových sítí či na té infrastruktuře uchovávání či přenosu. Posilujeme přenosové soustavy mezi zeměmi, ale i síť solárních panelů abychom v Africe zlepšili přístup k elektrické energii. Jak víte, v Africe 85 populace v současné době nemá průběžný přístup ke zdroji energie. Mikrofinance. Máte pravdu. Nejdříve podepíšeme nějakou smlouvu a pak se v rámci těch operací ty peníze alokujou. No a někdy to trochu trvá totéž ale se týká i bank, včetně unijních bank, včetně našich národních bank, že ono přece jen od podpisu smlouvy uběhne nějaký čas, pak ta banka pochopí, co po nich chceme, co potřebujeme a my zároveň třeba u toho místního partneru, u té banky máme určité požadavky, aby volili ty projekty správně, my jim to prokontrolujeme. Někdy chceme, aby změnili způsob řízení. Ono to někdy trvá. A někdy je to záležitost banky nové z našeho pohledu a ta banka se musí dostat na trochu vyšší úroveň tak, abychom s nimi dokázali pracovat. Je tam vždy samozřejmě ve hře reputační riziko, kdykoliv vstupujeme. A i když to riziko existuje, zároveň je to jedna z výzev, z níž se poprat musíme. Jinak to nejde. A nechceme pracovat pouze s těmi bankami té první kategorie, ale i s těmi bankami menšími, případně s finančními ústavy, které se zabývají poskytováním mikrofinancí a ono i to pomáhá tomu bankovnímu ekosystému v té dané zemi, aby se mohl vyvíjet, aby mohl poskytovat mm, jiným, už novým klientům takovéto možnosti. Krom toho máme vytváření pracovních příležitostí, mikrofinance, které spadají eh, do té jiné finanční obla, obálky. Máme tuhle tu RIP Plus. Otázka bez mikrofonu. We do as much as we can. Yeah, we do. We try and measure the... Good to have. We will. We will send you... Mikrofon, prosím, na tu otázku. Každopádně pošleme eh, nějakou prezentaci k tomuto tématu a my se hlavně zaměřujeme na zaměstnanost. Děkuji mnohokrát. Jak vidíte, dokonce jste to stihl tak jako švýcarské hodinky. Takže eh, pan Vali tady není, takže já za něj řeknu, že výsledky dnešní diskuse vezmeme v potaz při předkládání zprávy o udělení absolutoria. Nyní všem děkuji, děkuji všem členům, sekretariátu, tlumočníkům, zaměstnancům. Děkuji vám všem za vaši práci. Ještě paní Ayala Sender, To bodu různé. Mm. Laskavě jste poděkoval našim zaměstnancům sekretariátu, tlumočníkům, zaměstnancům a tak dále. Chci říci, že tým SAD má nového administratora, administratorku Dianu Popovou, kterou nyní vítám. Věřím, že její práce bude skvělá, takže um, to je vše, co jsem chtěla dodat. Nyní ale přece jenom s pohledem taky na hodiny končím dnešní zasedání.